Dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájil naše zasedání. Máte nějaké připomínky k pořadu jednání? Není tomu tak? A pan Kirilov. Mr. Chairman. Mr. Chairman, Děkuji, pane předsedo po eh, rozpravě minulý týden o svobodném pohybu eh, bych eh, nechtěl navrhovat další bod na pořadu jednání. Nicméně rád bych dostal alespoň nějak vaše vyjádření k vyjádření vašemu ohledně otisků prstů Bulharu a Rumunů. Protože mi to nějak vám nesedí, protože vy jste pravý Evropan a všichni Evropané mají právo eh, eh, tohoto svobodného pohybu. A eh, mohl byste tedy k tomu se nějak vyjádřit, protože před svátky tohle prohlášení vyvolalo velké, velkou vlnu rozhorčení v Bulharsku. Vážený pane kolego, i v Bulharsku eh, eh, proběhl pokus eh, to vyjádřit, jak to udělali kolegové, a předtím mě kontaktovali ohledně toho, co se řeklo. Pokud se chcete seznámit s mojím stanoviskem, tak si můžete podívat na projekt, který jsem k tomu měl v Evropském parlamentu minulý týden a zjistíte, že to usnesení Evropského parlamentu schválené eh, eh, je v souladu s ním. Bylo to eh, takový další rozhovor, ve kterém jsem silně napadl Camerona, protože si myslím, že ten britský postoj je špatný. Pokud tam je někdo podle práva, tak podle pravidel má stejná sociální pravidla a nelze ho diskriminovat. Už jsem tady nějakých 34 let v Evropském parlamentu a vždycky jsem se zasahoval eh, za eh, svobodu a za volnost pohybu. Ale také jsem eh, vyjádřil, že ji můžu důvěryhodně hájit pouze pokud se vyhneme zneužívání v nějakém malém rozsahu. A nedá se to jenom o Bulharsko a Německo, ale i vůči Německu, i to jsem vyjádřil celá jasně. A myslím si, eh, že tady musí být možnost, ať už jakákoliv, že když někdo eh, v nějakém městě eh, nárokoval neoprávněně nějaká sociální plnění a potom to zkusí v nějakém dalším městě, tak to město musí vědět, že už byl odmítnut. Tak to je v prohlášení nebo v tom interview. A sice, že lidé, kteří vícenásobně zneužili systém, eh, že bychom proti měli využít možnost, eh, aby se to už eh, nemohlo stát do budoucna. Jedná se o prosazování evropského práva v Německu ohledně možnosti používání evropského práva vůči Němcům na lokální úrovni a z toho eh, nemám eh, co stahovat a za co se omlouvat. Tady se jedná o posílení eh, svobody pohybu, ale také o článek 7 směrnice o svobodě pohybu, na které já jsem tehdy spolupracoval v roce 93 a, která platí od roku 2004, kde se jasně říká, kdy člověk může do jiné země přejít a kdy má nárok na sociální eh, dávky a kdy ne. A ten článek se musí uplatňovat prostě, aby eh, nebylo možné svobodu pohybu zneužívat. To britské jednání je třeba odmítnout, protože eh, se předpokládá rozlišování mezi státními příslušníky jednotlivých zemí. A já si myslím, že zprávo je uplatňovat pro všechny stejně třeba a z toho se nesmí eh, vyvozovat žádné eh, špatné závěry. A jsem rád, eh, že rumunský prezident mm, po mém vysvětlení také stáhnul vůči mně své, svá obvinění. Máte k tomu někdo nějaké mm, při mm, připomínky? Já to připíjám, pane předsedo a ocituju z Deutsche Zanku. Měli bychom se eh, eh, zamyslet nad eh, těmi otisky prstů. Tady ty problémy mm, sociální v Rumunsku a v Bulharsku nelze řešit německým systémem. Takže tady taková souvislost mě z toho vyplývá. Já si myslím, že vy to vysvětlujete zcela jasně teď a já opakuji, že to přijímám a doufám, že to bylo vytištěno špatně. Jako když si to přečtete celé eh, v eh, buildu, eh, tak uvidíte, že to je tak, jak to je. A, a je možné, že tam, o tom, tam to bylo citováno špatně v tom výčtu, v tom výtahu. Každopádně to měla být, měla být podpora volnosti pohybu, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Proto vyzývám všechny kolegy, Eh, kteří, eh, když eh, nesouhlasí s předsedovým vyjádřením k nějakému tématu, tak by se na něj okamžitě vyjádřili písemně, teda obrátili písemně nebo ústně a by se k tomu vyjádřil. A při, i pana předseda Byty, předsedu Bytykofera o to prosím, i když toho zrovna ne, trošku musím diskriminovat. Takže to jsou eh, ta, teď k oznámení. Já jsem eh, v, přišel s tiskovým prohlášením k Ukrajině v čtvrtek. Eh, předseda podepsal zákony, které obsahově i metodicky, si myslíme, nejsou v souladu se státoprávním uspořádáním, i pokud jde o eh, schválení. Včera se 200 tisíc lidí eh, na Majdanu eh, sešlo. Navzdory těmto pravidlům bude stále obtížnější ty věci vést konstruktivně a dnes předseda je pozval k nějaké, na nějaký workshop, té opozici prezident, pardon, a já doufám, že znovu to nebude něco, co má získat jenom čas a nic nevyřešit. Je takové divné, že se to nejdřív podepíše a pak se o tom začne vyjednávat. To nezvyšuje příliš důvěryhodnost prezidenta Janukoviče, ale dnes večer se k tomu jistě více dovíme, nebo zítra ráno. Každopádně to není dobrý Mm, výkop do té naší eh, ceny, kterou, eh, cesty, kterou budeme mít příští týden na Ukrajinu. Eh, budeme každopádně o tom hovořit i s panem Venizelosem, který do závěru rady zahrnul stanovisko k tomu vyzvat ukrajinské úřady, aby tento vývoj zvrátili. Myslím si, že eh, zase evropské instituce eh, jsme si tedy, eh, tedy celkem jednotní. Za třetí zápisy. Protestuje někdo? Není tomu tak, takže tím jsou přijety. A dostáváme se teď k vyvrcholení dne. Zprávě Doris Pak o Bosně a Hercegovině. Vážený pane předsedo, bylo by hezké, kdyby to skutečně byl nejlepší bod dne, protože ta pak mohla řekla říci, že politici se sjednotili a všichni směřují na cestě do Evropy. Bohužel to tak není. Bohužel to nebude Nejlepší bod bude to rovina, na níž jsme se nacházeli loni a předloni. Nedosáhli jsme žádného pokroku. Já jsem zvlášť čekala na uzavření své zprávy na letošní rok, protože jsem doufala, že budeme moci zaznamenat pokrok v Bosně a Hercegovině, co se týče ústavy, eh, co se týče rozsudku Saidy Finči. Podle něhož by Eh, mělo být zavedeno rovné zacházení se všemi občany v Bosně a Hercegovině, ne podle etnické příslušnosti. Bohužel tak daleko nejsme. V uplynulých týdnech a měsících jsme, si, jsme nabili vědomí, že eh, komise vynaložila obrovské úsilí a čas, aby získala politické vedení Bosny a Hercegoviny k jednání uplynulo mnoho hodin, kdy jsme je chtěli přimět, aby spolu začali hovořit, aby hledali východisko dilematu nezbytných změn v oblasti volebního práva, protože když k této změně nedojde, tak i příští volby budou problematické. A nevím, kdo také takové volby bude chtít uznat. Proto je toto důležitá podmínka. Bohužel tato země má k tomu ještě mnoho problémů a přitom se vše e, točí kolem té kauzy Zajdy Finči, který měl už dávno být vyřešen. Kdyby byl vyřešen, tak by bylo možné postoupit i v dalších věcech, které jsou ještě naléhavější, aby e, se tato země mohla Evropě přiblížit lidé v Bosně a Hercegovině chtějí do Evropské unie, chtějí, aby se jejich politici chovali tak, aby se na tu cestu tato země mohla vydat. A e, přitom si ale zvolili politiky, kteří o to nestojí. To je velký problém Bosny a Hercegoviny. Jsou i další problémy v oblasti justice. Já je nechci všechny jednotlivě vyjmenovávat, ale v celé oblasti organizovaného zločinu je potřeba mnohé dohnat. Mnohé je potřeba dohnat i e, v, ve vyšetřování trestné činnosti, i v boji proti korupci a jde o korupci ve všech oblastech, v politice, médiích a e, ekonomice. Tam dochází k velice nešťastné alianci, propojení. Proto je musíme neustále vyzývat, ty politiky, aby zavedli nezbytné nástroje k boji proti korupci. Pak eh, tam dochází k nátlaku na média, na, spisov, na eh, novináře, kterým znemožňuje práci. A já jsem také velice nešťastná, že programy Evropské unie v oblasti vzdělávání a mládeže nemohou být přijaty a využity, protože tato země ani není schopná eh, si ustavit nějakou jednotnou národní agenturu, která by byla jednání schopná s Evropskou uní. Teď máme program Erasmus+, eh, a bylo by i v zájmu této země přijmout a využít i tohoto programu. A pak je zde otázka, kdo přijde investovat do Bosny a Hercegoviny. Jak už jsem řekla, justice tam nefunguje pořádně. V tomto e, malém státě ani neexistuje jednotný hospodářský prostor. To je také velký problém je tam řada oblastí, kde je potřeba jim pomoci, aby si vedli lépe. Eh, sousedské vztahy jsou na docela dobré úrovni, tam si nestěžujeme. Tam se podařilo vyřešit řadu, řadu problémů, některé ještě přetrvávají, ale a bylo by také dobré, kdyby vztahy mezi Srbskem a Republikou Srbskou tam byly lepší vztahy, a chci se také postavit proti těm, kteří tvrdí, že já jsem v nějakém článku žádala e, změnu institucí. Já jsem nic takového neřekla. Já jsem vždy tvrdila, že poté, co tato země byla rozdělena na dvě entity, je možné toto akceptovat, když se tyto dvě entity nebudou chovat jako eh, dvě, dva samostatné státní celky, eh, když se budou chovat jako u nás eh, v Německé federaci. Když budou neustále proti sobě bojovat, tak to nepůjde. Jsem proto, aby fungovaly podle federalistických principů, ale to neznamená, že jsem se nějak vyslovila pro rozpuštění obou dvou těchto celků. Když jde o federaci, a to už jsem řekla při poslední debati, tato federace je rozčleněna tak, že vlastně vůbec ani fungovat nemůže. To bylo eh, ve vlastně převzato v roce 1996, ta země je rozdělena do deseti kantonů, pak tam jsou obce, nad nimi je federální vláda a mimo to je ještě má být samostatná bosenská vláda. Takhle to eh, fungovat nemůže. V té federaci je deset premiérů. Je tam deset ministrů pro eh, vzdělávání plus federální ministr školství. Jak ti lidé, jak politici se vůbec s tím mají vypořádat. Celá státní zpráva Bosně a Hercegovině musí být eh, štíhlejší a efektivnější a musí být její uspořádání jasnější. Ty jednotlivé úrovně vzájemně brání tomu, aby se lidé dostali o úroveň výš, když něco chtějí. A pak jsme se dotkli ještě řady dalších věcí. Řada kolegů už se vyslovila, že jsou ochotni pomoci. Eh, máme řadu pozměňovacích návrhů a eh, vypracovali jsme 16 kompromisních návrhů, kdy jsme schválili věci, které já sam, sama jsem tam původně neměla. Tam jsme pravili, že zase v září blízko Priedoru byl otevřen masový hrob v Republice Srbské a my jsme toto tam výslovně uvedli, protože to patří k historii a k jejímu pravdivému znázornění. Potom máme kauzu Majdanoviče eh, před eh, soudem pro lidská práva a i eh, toto je nutné zpracovat té zprávě stojí, že máme mnoho problémů ještě s pohřešovanými lidmi. Máme problémy s návratem uprchlíků. Ne všichni uprchlíci, kteří se chtějí vrátit, mohou se vrátit. Mnoho se jich vrátilo, ale mnozí ještě ne a my stále tvrdíme, že eh, v jedné oblasti Bosny a Hercegoviny je oblast, eh, kam, která je tak zničená a spustošená válkou, kam, že se tam lidé ani vrátit nemohou a vedení obcí, eh, které tam fungují, nejsou, eh, ti lidé tam nejsou ochotni uprchlíky, uprchlíky akceptovat a umožnit jim také konzumování běžných služeb, jako je třeba elektřina. Já se nedomnívám, že by kolegové bývali něco měli proti této zprávě, naopak přišli s řadou eh, doplňků a lepších formulací. Nepostavili se výslovně proti ničemu. My jsme všichni společně řekli, že velkým tématem je problém eh, změny ústavy eh, a kauza Sejdy Finči, téma korupce, téma justice, téma médií, téma vzdělávání a strukturální reforma k zavedení jednotného hospodářského rámce. Sousedské vztahy jsou lepší a jeden problém také ještě Eh, nebyl vyřešen. Je to jediná země na světě, která neumožňuje vstup eh, Kosovanům. Mnozí lidé v Kosovu, kteří vlastně patří k bosenské menšině, nemohou vstoupit do Bosny a Hercegoviny, protože tam nejsou uznávány eh, jejich dokumenty. To je vtip století. Do Srbska mohou přicestovat, ale do Bosny a Hercegoviny nemohou. Závěrem chci ještě říci, a to myslím opravdu velmi vážně, já jsem přišla ještě s výzvou, která v původním textu nebyla a kolegové mě přitom podpořili. Já jsem vyzvala vlády Evropské unie a její ministry zahraničních věcí, aby ukázali více přítomnosti a více zájmu o, Evropsk- o eh, Bosnu a Hercegovinu. Nestačí pouze prezent, eh, prezence přítomnost Evropské komise a, baron, a baronky Eštnové. Ti všichni odvádějí svou práci. Je pomohlo by, kdyby eh, Bosnu-Hercegovinu navštěvovali prezidenti nebo premiéři nebo ministři zahraničních věcí, eh, aby tam hovořili s místními kolegy, aby přispěli k tomu, že veškerá ta práce, o kterou se tam komise eh, snaží, aby konečně přinesla plody. Práce komise sama o sobě nestačí, ta už trvá dlouho a jednotliví politika, politikové členských států ji málo podporují. Je potřeba, aby tam při, přijel i někdo jiný a řekl, že teď už je toho dost, posaďte se s námi kolem jednoho stolu a začněme konečně pracovat. Takže toto jsem tam doplnila, kolegové s tím eh, souhlasili a já doufám, že se podaří také schválit kompromisní návrhy a doufám, že to eh, hlasování zítra bude úspěšná krátké. Děkuji. Teď máme eh, sedm přihlášených do debaty. A musíme ovšem dneska ještě zvládnout několik dalších zpráv a proto a, a možná devět jich dokonce máme. Proto si musíte rozmyslet, eh, jestli je třeba se k tomu vyjadřovat. Protože u těch eh, dalších zpráv už by to podobně bylo eh, obtížné. Za prvé tedy a za druhé, zvládneme to jenom, když to uděláme po minutě. No, minuta a půl. Silvio je vždycky velkorysejší než já. Takže minutu a půl. Ana Gomeš. I'm speaking on behalf of Já hovořím to jménem stínového, stínové zpravodajky Kult, eh, která bohužel nemůže být dnes přítomna. Eh, co se týče té zprávy o pokroku, no, o pokroku nemůžeme až tolik hovořit za rok 2013 v Bosně a Hercegovině. Není to nic nového, když řekneme, že země prostě pokulhává za těmi svými cíly směrem k Unii. Naše frakce se domnívá, že proces integrace prostě musí být eh, v případě této země eh, uveden mezi prioritami Evropské unie, protože jde o mír a prosperitu. A eh, prostě nechápu, proč naše zpravodajka paní Pak, a chtěla bych se jí na to zeptat, proč má tak negativní stanovisko k našemu pozměňovacímu návrhu číslo 6 Eh, který hovoří o perspektivě eh, členství v Unii eh, jako jednotného státu Bosny Hercegoviny. To je právě to, oč tady jde a my se tohoto principu držíme. Rovněž se domníváme, že je třeba, aby tady bylo více angažovanosti, více zapojení nejenom ze strany úředníků komise, ale také ministrů zahraničí. A co se e, reform týče, tak samozřejmě volby v roce 2014 se rychle blíží a Bosna Hercegovina musí vyřešit e, případ Senži Finči a e, je třeba, aby volby byly skutečně spravedlivé a rovné. E, ty kroky, které jsou navrženy, jsou prostě nutné, aby se Bosna Hercegovina stala e, skutečně fungujícím státem. To by měla být naprostá absolutní priorita e, pro vedoucí představitele země. A k boji o proti korupci. To musí podle naší frakce být skutečně v čele všech priorit. Eh, pak je tady pozměňovací návrh 77 a eh, tady vítáme přístup, eh, protože se to dá propojit s trojkou a je třeba, aby technická podpora byla delegací Unii poskytnuta zemi pro tyto účely. V závěru chci říct, že myslím, že to, že jsme dospěli k této zprávě, je opravdu důkazem toho, že jsme odáni tomu integračnímu procesu. Bosna a Hercegovina to tež dává najevo, ale musí přinášet výsledky a to je tedy, to znamená, že míče na její straně. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Corneliusem, to je správná výslovnost mého jména. Děkuji vám, paní Pak, za eh, skutečně dost eh, vyváženou zprávu. Eh, to vyznívá trošičku depresivně ten text, ale je to prostě tak. E, já jsem zastáncem kompromisních pozměňovacích návrhů a e, kolegové většinou přebírají e, ty mé návrhy. Já souhlasím s tím, co tady bylo řečeno ze strany paní zpravodajky. Eh, Bosna Hercegovina prostě nezaznáma, nezaznamenává eh, pokrok, je to bolestné zjištění, zdá se, eh, že politici se prostě nesnaží dost a myslím si, že ten kompromis číslo dvě je v tomto směru dobrý a také vyvážený v souladu s trojkonární společenství, aby tomu přikládalo větší pozornost E, prostě zdá se, že dost e, často ty velice urgentní otázky, které se týkají Bosny, Hercegoviny, se tak trochu dostávají mimo e, agendu. Jsme pro další pozměňovací návrhy, kromě jedenáctky, kromě tedy Eh, jedné té věty, kde vlastně by to vyznělo v rozporu s tím, jak, si pře, jak bychom chtěli, aby byl vyřešen případ Finji. Eh, takže veřejnoprávní média, na to je třeba eh, být velice opatrný. A pak ještě další věc. Boj proti korupci je samozřejmě e, celá e, jednoznačná priorita. V ústním pozměňovacím návrhu se říká, že by to měla být priorita absolutní a já si myslím, že e, tady prostě je pár věcí, které možná by se s tím neslučovali, Ten výraz absolutní bychom rádi, kdyby byl vypuštěn, jinak s tím souhlasíme předseda eh, pan Kukan minuta 30 vteřin. Dobrá zpráva, e, soudržná zpráva, vyvážená, dobře odráží situaci v zemi. Já e, také vítám tu pozit, to pozitivní vyznění. Volební zákon je důležitý, tak jak to také řekla paní Gomeš. Říjen 2014 se blíží a volební zákon by měl být e, k tomu připraven. Myslím, že tato zpráva vysílá to úplně nejdůležitější sdělení v tom smyslu, pravdu, že e, to je politická elita a ne e, e, lid Čer, bez Bosny Hercegoviny, která je odpovědná za další postup. Koordinační mechanismus je důležitý Eh, Bosna a Hercegovina by měla mít prostě jeden jasný hlas u vyjednávacího stolu. To je důležité. Důležitá je také účast občanské společnosti, to je ještě třeba zdůraznit. Pak je tady otázka Banja Luky Republiky Srbské. E, tady je třeba si uvědomit, že prostřednictvím této zprávy budeme také e, nakládat tlak na politiky, e, aby se země centralizovala. Tak toto někteří interpretují. Já jsem si zprávu přečetl bedlivě a takhle to opravdu nevyznívá. Paní Pak prostě hovoří o tom, že by zpráva země měla být funkční a že by měla být menší administrativní zátěž. Minuta 25, velmi dobře. Pan Stier. Hvala, gospodine pres. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Bosna a Hercegovina opravdu stagnuje a důvody e, pro ty e, nejsou e, v Chorvatech, Bosňácích nebo Hercegovanech, Hercegovincích, ale důvody jsou separatismus a centralismus. Z tohoto důvodu paní zpravodajka správně eh, ve svém eh, pozměňovacím návrhu číslo 19 zdůraznila, že Bosna a Hercegovina by měla eh, na, eh, tedy pokračovat na své cestě k Evropské unii na základě principů federalismu. I já jsem to zdůrazňoval ve svých pozměňovacích návrzích i veřejných proslovech, že federalismus je klíčem eh, k integraci eh, Bosny a Hercegoviny do EU. A z tohoto důvodu jsem byl napadán z obou stran, jak ze strany Republiky Srbské, z médií i z ze strany bosenských radikálních médií třeba, eh, kteří eh, všichni eh, se řeší, řeší všechny jiné otázky než integraci Bosny a Hercegoviny. Takže potřebujeme opravdu společnou politiku EU k Bosně a většina navrhovaných kompromisů odráží i to, co já jsem chtěl zúraznit čili federalismus. A potom tady pozměňovací návrh 12 eh, také hovoří o nesegregaci a ten předchozí text byl lepší. Ale každopádně bych zdůraznil, že integrace eh, Bosny a Hercegoviny bude záležet na federaci, na eh, federalismu. A ukazuje se, že v tamní politická elita zatím se nevyrovnala s tou výzvou. Pan Pikola. Děkuji. A, a skládám komplimenty paní zpravodajce Pakt. Měl bych říci, že reformy, které mohly být přijaty e, v Bosně a Hercegovině, e, by bývaly vedly k pozitivní atmosféře. Chorvatsko se stalo členem Evropské unie má tisíc kilometrů eh, hranic Bosnou a Hercegovinou, které jsou teď evropskými hranicemi. Nicméně náš eh, soused Bosna a Hercegovina má také eh, určité nebo to k nám, v něm nás vyvolalo určité povinnosti. My jsme čekali určité změny po vyjádření parafileho a Bosna a Hercegovina teď eh, zaostává eh, za všemi budoucími skutečnými kandidáty. Eh, lituji, že se situace nezměnila, prostě protože Bosna je teď zablokovaná kvůli tomu patu v tamním vedením a proto bych rád vyzval bosenské politické vedení, aby začalo jednat jménem svých občanů a v jejich prospěch. Děkuji. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych já eh, chtěl poblahopřát paní pak eh, k vyvážené, přátelské a optimistické zprávě, přátelské, protože jejím cílem je z té země udělat normální a funkční stranu. Ta zpráva vychází z Daytonské mírové dohody. Mírová dohoda není ovšem eh, zdravým základem eh, pro eh, uspořádání té země a měla by být zrevidována. Já bych nesnil ani asi nikdo tady by nesnil o tom, že bychom mohli říkat lidem v Bosně a Hercegovině, jakou federaci nebo zemi by tam měli mít. Je to jejich věc. Oni se o tom musí rozhodnout, ne my. Ale měli by se každopádně rozhodnout o tom, že ta země bude jedna, ať už bude jakákoliv. Jsou tam stovky eh, problémů se stovkami ministrů eh, různými, eh, s různými stanovisky a především elity, které nepřijímají kompromisy jako způsob fungování. Měli by dosáhnout koncenzu vůči, tedy dosáhli koncenzu vůči v Evropě, ale k ničemu jinému. je zprávě je jedna část, se kterou nesouhlasím. Navrhuje se tam, aby, aby eh, eh, se eh, v té zemi urychlila privatizace. Já si nemyslím, že to oni nepotřebují. Oni už mají teď dost problémů bez privatizace. A problémy s korupcí, organizovaným zločinem, převaděčstvím se sousedy. Nepotřebují další problém s, s korumpovanou privatizací v této situaci. Určitě ne. Děkuji, paní Kopa. Děkuji, pane předsedo. Budu eh, stručná. Já chci blahopřát Doris pak eh, ke skvělé práce, která se těší širokému koncenzu tohoto parlamentu. Několik bodů stručně. Za prvé, my jsme svědky neschopnosti politických vůdců v této zemi dosáhnout společného stanoviska. My bychom se neměli vzdát projektu jednotné Bosny a Hercegoviny ani jejich občanů. Eh, plně souhlasím s tím, co řekl Eduard Kukan. Měli bychom trvat na ústavních reformách a snažit se přímo komunikovat s občanskou společností. Pakliže politici nemají ty ambice dosáhnout jednotné Bosny a Hercegoviny, tak my, my bychom měli občanům k tomuto pomoci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Broku. I já chci poděkovat paní Pakové za její zprávu. Paní pak eh, trvale podporuje bosno Hercegovinu na její cestě do Evropské unie. Já osobně si myslím, a moji chorvačtí kolegové se mnou jistě budou souhlasit, že by nemělo docházet k historické nespravedlnosti tím, že by se Bosna a Hercegovina stala posledním vagónem vlaku, který směřuje do Evropské unie. I když řada právních eh, aktů ještě nevstoupila v platnost a my musíme eh, rázně trvat na tom, aby se zajistila rovnost a ústavní pozice chorvatsk- chorvatského lidu, protože eh, to je jedno z etnik v Bosně a Hercegovině a nesmí být na druhé koleji. Eh, je mi také líto, že došlo k pozastavení eh, velké části financí IPA, IPA pro Bosnu a Hercegovinu, což zmenšuje naděje lidí v Bosně a Hercegovině na rychlejší postup když hovoříme o politických vůdcích eh, eh, v Bosně a Hercegovině, tak nesmíme také zapomínat na nutnost zlepšit koordinaci evropských projektů. Evropská unie by měla mít vliv na vyřešení těch ještě nevyřešených problémů. To je do, i dopracování uh, smlouvy o asociaci um, a stabilizaci. A také, co se týče bosenského brodu. Děkuji a blahopřeji paní zpravodajce. Jsem velice smutná, že ta schůzka v pátek v Sarajevu eh, nedosáhla úspěchu. Politikům se nepodařilo najít řešení, nebylo tam dostatek politické vůle a já jsem to také v Sarajevu řekla že otázka, jestli mezinárodní společenství eh, uzná výsledek eh, voleb, že je to sporné, jestli se ty problémy nepodaří vyřešit ještě před volbami. Vedení Bosny a Hercegoviny musí jednat především v zájmu svých občanů. A já bych se ráda připojila k výzvě eh, paní zpravodajky i za naši frakci, že musíme ukázat eh, více zájmu o Bosnu a Hercegovinu, musíme tam být více přítomní a Evropská unie tam musí hovořit jedním hlasem, jednotným hlasem. Chci také uvítat eh, poslední zprávu Frontexu, Eh, který, eh, která ukazuje, že počet eh, žadatelů o azyl z Bosny a Hercegoviny z roku na rok klesl v západních státu, státech. To je dobrá zpráva z této země a my bychom měli udělat maximum, aby nedošlo ke zneužívání volného pohybu osob z, tohoto, z, tohoto, z této oblasti. Eh, Bosna Hercegovina, eh, pokud je demokracií, eh, tak je třeba brát, že si lid vybere ty vedoucí politiky, které si vybere. Pokud je to s nima těžké, nedá se nic dělat. Přesto, co říkám, tak musím říct, že obdivuji tu vytrvalost, tu houževnatost a oddanost Doris Pak této věci. Já jsem byl uh, Eh, vždy trochu skeptický. Nemyslel jsem si, že to bude nějaký obrovský úspěch, takže nejsem až tak eh, zklamán, eh, když by byl rád, kdybych byl býval neměl pravdu, ale prostě je to prostě země plná velkých výzev s tou historií, kterou má a prostě je to federace a podle mého názoru E, to bude vždy země, která bude muset být velice decentralizovaná, federální, možná něco na způsob Belgie, protože myšlenka, že bude nějaká e, v Sarajevu pevná vláda, tak já si prostě nemyslím, že to je realistické vzhledem k těm jednotlivým e, odstředivým tendencím a silným frakcím. Ale toto budiš řečeno, já souhlasím se zprávou, podporuji, podporuji kompromisní pozměňovací návrhy a také podporuji Bosnu Hercegovinu Hercegovinu jako budoucí kandidátskou zemi. A bylo by skvělé, kdyby za mého života k tomu došlo. Já nejsem nějak příliš uh, E, nakloněn nějakým přemrštěným e, nadějím a očekáváním, ale prostě můžeme doufat. A jedna věc, e, ten pán, který hovořil za GUE, já nevidím ten příslušný odstavec, ale pokud se tady volá po nějaké privatizaci a tak dále, zrychlení, to si smíš myslím, že by to bylo dobré. Jinak je to velice vyvážená zpráva, pokrývá ty hlavní oblasti, boje proti korupci, boje proti organizovanému zločinu, po, trhuje význam dodržování eh, lidských práv a práv menšin a prostě eh, potrhuje nutnost, aby země kráčela směrem k těm eh, transatlantickým nadějím a aspiracím. Děkuji, pane předsedo. My souhlasíme s analýzou paní zpravodajky ohledně ekonomické a politické situace v zemi, včetně pokroku dosaženého v agendě a toho, jak se vyvíjel dialog na vysoké úrovni v roce 2013 tak a to se týká také provádění rozsudku ve věci Sejdič a Finči a e, také situaci po e, přistoupení Chorvatska. E, stále ještě se vyhodnocuje ten rok 2013, jak víte, a političtí vedoucí představitelé vyjednávají s komisí, další noc je za nimi bez nějakých matatelných výsledků. Já si myslím, že usnesení je zvlášť významné proto, že jasně formuluje obavy Evropského parlamentu sdílené komisí ohledně ohledně našich, eh, eh, směrem k našim partnerům v Bosně, Hercegovině a kompromisní pozměňovací návrh číslo 3, který volá po eh, pokračování zapojení evropských institucí a mezinárodního společenství je v tomto směru velice nápomocný. Stručně k IPA. Komise přijala před Vánocemi program za 42 milionů eur což je významně méně, eh, než se původně zamýšlelo, to bylo původně 87 milionů eur. Jsou to peníze, které by měly řešit eh, akutní potřeby eh, obyvatel, otázku Romu a tak dále. A pak je tady ještě IPA 2. Tady stále ještě nemáme ten správný základ, co se týče především koordinace ze strany našich partnerů. Ten dialog IPA 2 se připravuje a ten strukturovaný dialog, který povedete, pane předsedo, s panem komisařem Fílem ohledně IPA 2, by se měl také týkat toho, jak budeme implementovat všechny ty cíle v Bosně-Hercegovině. Jenom stručně, paní eh, Gomez tam není možná, eh, že by kolegyně a kolegové paní Gomez mohli říci, eh, že tam obsah, ale říkám, že paní Boskuru opakuje už to, co já děl, říkám v prvním pozměňovacím návrhu. Že já tam říkám, a měním tam eh, svůj vlastní bod A, kde je řečeno, že když, eh, když eh, bude chtít dále vyhlídky na členství pro zemi. A já říkám, když EU i nadále silně bude chtít svrchované, svrchovanou spojenou Bosnu a Hercegovinu a tak dále. To je, myslím, mnohem silnější než to, co tam píše paní Boskurt. A paní Boskurt ve svým pozměňovacím návrhu odkazuje na Srbsko a Kosovo. Já myslím, že takovéhle věci bychom tam vůbec neměli dávat. Měli bychom posuzovat Bosnu eh, tak, jak je a nehledat něco, co nemá nic společného s eh, otázkami v Bosně. Takže eh, já nejsem proti jedné zemi. Já tady říkám silná, srchovaná a sjednocená Bosna a Hercegovina. Já budu proti jenom, pokud Eh, můj nebude eh, prosazen ten pozměňovací návrh. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, říká pan předseda. A je to bod 5. Kolega Richard Howitt má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vám eh, promím, že jste říkal, že zlatým hřebem bude paní Pak. Věřím, že to bylo uřeknutí. No a my jsme eh, dobří eh, přátelé eh, z západní, západobalkánské skupiny, ale nikdy bychom si navzájem nekonkurovali, pokud jde o vaši přízeň. A teď se pustíme do země, za kterou zodpovídám já. Minulý rok jsem navrhl horizontální pozměňovací návrh, tak aby se akorát v titulu hovořilo o bývalé Jugoslávské republice Makedonii podle OSN a potom jeden odkaz na slovo makedonský, eh, který jsme schválili minulý rok, eh, který byl eh, přijat i Evropskou komisí a který je v souladu s tou dohodou OSN. A všechny ty odkazy na jméno budou mm, mm, potom neutralizovány slovy mm, země a její a tak dále, tak aby se z toho nestal politický fotbal ohledně jména. To si získal velkou politickou podporu parlamentu minulý rok a navrhuji, abychom to eh, udělali znovu. Eh, pokud je o kompromisy, tak eh, kompromis 2 řeší výzvu řeckého předsednictví, není tady žádné předsednictví a my jsme je vyzvali k tomu, aby se snažili dosáhnout pokroku. Pan Kirilov mě tady podporuje, pan Vulinič tež a sice e, říkají, že zahání vyjednávání pomůže e, s sousedským vztahům mezi oběma zeměmi a také, že některé politiky jsou překážkou e, ke, kom, k kompromisu. Pan Kouliníš o nich hovořil. Potom trojka, stav reform a reformních procesů. Já jsem v kompromisu eh, zahrnul eh, návrh pana Salavrakose, aby, že je třeba implementovat veškeré aký, ale také tam mám vlastní pozměňovací návrh eh, ohledně toho, že je třeba v rámci přistoupení samého vysoké úrovně sladění AKI. Potom tam kolegové vyzývají k dobrým sousedským vztahům. Paní Kopa říká, že by se to mělo, že ten problém se jménem by se měl vyřešit ještě před vstupem a já navrhuji, aby eh, podle pana Fileho, navrhu pana Fileho, se to vyřešilo až po tom eh, zahájení vyjednávání, ale když se tady hovoří o tom, že raději, tak eh, to bychom ještě mohli podpořit. I s panem Vulničem jsem o tom hovořil. Potom paní Janaku a pan Pikula Eh, tady navrhli slovo essential a vyhýbání se negativním krokům. Potom kompromis 5. Eh, opět problém jména. Doufám, že se nám podaří eh, říci stejně i jako v minulých letech, že bilaterální problémy nesouvisí s problémem přistoupením, ale podpořil bych tady pana Kose a pana Pikulu, kteří říkají, že pokrok je podstatný a uznávají eh, snahy eh, médií, i když eh, vítáme návrhy paní Kopy a pana Kukana a také stejně tak, jak paní Lupšova navrhuje, jsme pro, tu skuteč, pro prokázání skutečné politické vůle. Potom číslo 6, tak tam jsem pro pana Vojenče a Kumocakose, kteří chtějí pokrok bez dalších odkladů, cituji chtějí slovo snahy, pokud jde o e, řecké e, kolegy, to navrhla paní Kopa, abychom odkázali na i rozhodnutí ICC, jak navrhuje paní Makovej, a také, jak říká paní, e, navrhuje paní Janaku, a sice Evropská unie, stejně jako země samotná, musí vysvětlit předem výsledky nebo výhody toho, když se ten problém vyřeší. Kompromis 7, no, Můžu je probrat všechny, jenom, jenom ty nejdůležitější, dobře. Já jsem se zeptal pana předsedy schválně, co mám všechno vidět. Tak eh, kompromis 7, pokrok s Bulharskem, tak tam eh, jsem přebral pana Kirilova, paní Lubčevu a pana Ilčeva, zejména pokud jde o eh, vztahy s, o dohodu ve vhodný čas, pokud jde o ty historické argumenty, tak to, co říká pan Kováčev a pan Kirlov, Zvážil jsem to, eh, ještě než jsem to zahrnul do toho původního textu, předpokládám, že budou spokojeni s tím, jak jsem k ním eh, byl eh, spravedlivý v souladu s textem z minulého roku. Pokud jde o kompromis 9, v zásadě chci, mm, aby se to i nadále zaměřovalo na plnou implementaci CODH e CR a tady jsem také převzal slovo accountability od pana eh, Salavrakose, pokud je o veřejný, eh, veřejné zakázky a nezávislou eh, státní službu. Tak tam jsem, pře- tam jsem převzal některé pozměňovací návrhy. Pokud jde o to zaostávání, tak souhlasím s panem Tanokem, pokud jde tedy o souvislost s tímto i s panem Vuljaničem. O vztah s nacionalismem tyhle ty eh, formulace neobvinují nikoho o, z ultranacionalismu. Tam se říká, že ultranacionalismus je něco, s čím by Evropa vždycky nesouhlasila v jakékoliv zemi. Já jsem říkal panu Vulněničovi, že bychom tam dali to slovo ultra, protože nacionalismus sám o sobě často může být zaměněn s vlastnictvím, které může být docela vhodné. Takže tady jsou určité rozpory. Pokud jde o jazyky, tak samozřejmě tady nikdy eh, jsem nechtěl eh, eh, škrtnout slovo makedonský, pokud jde o odkaz na jazyk, kulturu a historii. Pozměňovací návrhy k tomuto v podstatě navazují na snahu povzbudit jednotlivé národy, aby se učili své jazyky. A potom tady máme také to obou oboustranné vzdělávání. Tady hm, my v zásadě nechceme eh, dvojazyčné eh, vzdělávání pro eh, všechny lidi v této zemi, spíše integrovanou výuku. A ten kompromis je opravdu pozitivní. Pane předsedo, potom je tady otázka svobodných médií. Ta je asi nejožehavější. Zákon o médiích byl schválen 26. prosince a další pozměňovací návrhy byly eh, předloženy parlamentu minulý týden a teď se projednávají tento týden. A proto já tam dám nový pozměňovací návrh ústní na základě eh, informací, které jsem dnes ráno do, do ložil, teď dostal. Eh, nebudu hovořit o konkrétním mediálním zákoně, ale obecně o mediálním právu a Přečtu vám konkrétně tři, ty tři řádky. Ty budou uvádět. Vyzýváme úřady, aby přijali eh, pojistky eh, v mediálním zákoně a eh, dále podrobili konzultacím a dialogu ten stávající mediální zákon, tak, aby tyto reformy byly přijímány pouze s širokou podporou všech občanů a věřím, že tohle si získá podporu po celém výboru. A teď eh, přeskočím některé ty další věci, abych to vzal stručně. Pokud jde o korupci a soudnictví, tak tady mám eh, dva eh, odstavci. Přebírám tady něco od paní Makovej přijímám eh, všechny ty věci k sociálním a zaměstnanostním otázkám a snažím se to spojit do konzistentního textu eh, v souladu s paní Fajon a panem Farmem. Pokud jde o eh, ženské otázky, vím, že to je hodně citlivé pro EPP a kolegy ohledně zákona o ukončování těhotenství toho, jak to bylo prohráno parlamentem bez konzultací. A i když jsem to poprvé předložil a dnes to předkládám, tak jasně říkám, že neříkám. Evropská e, unie nebo parlament nezastává konkrétní stanovisko, je to citlivá otázka. Je to věc ohledně toho parlamentního procesu legislativního. Vzhledem ke stanovisku EPP jsme si dohodli eh, k eh, hlasovací seznam, že, že tohle bude, eh, o tomhle bude hlasovat ještě před kompromisem. Takže poslanci EPP mohli jasně hlasovat k této otázce tak, jak chtěli. A doufám, že celkově to bude tedy součást toho konečného kompromisu. Celkově, pane předsedo, Eh, je tam spousta pozměňovacích návrhů, jako vždycky. Eh, řada z nich byla eh, velice konstruktivní. Zejména děkuji řeckým a bulharským kolegům a doufám, že budu mít pocit, že jsem částečně nebo celkově přebral řadu jejich pozměňovacích návrh, aniž by ten text potom nakonec byl nevyvážený, nevyváženě zatížený dobrými sousedskými vztahy. A doufám, že mě všichni podpoříte během závěrečného hlasování. Takže seznam řečníků je už tímto uzavřen. Máme jich tady 13. Každému dávám jednu minutu. <laughs> Yeah. Mr. Kukan, but I miss you. Pan Kukan, ale jméno tady nevidím. Pane Kukane. Děkuji. Bude to trošičku víc než minuta 25. Eh, jsem stínový. No ano, to jméno toho, té země je dlouhé, máte trošičku delší čas. Děkuji za tu velkorysost. Já jsem vícekrát zmínil, že jsem toužil po vyvážené zprávě, která ukáže naší podporu, naše odda, naší oddanost eh, té eh, věci, ale zároveň, že prostě eh, budeme vnímat realisticky ten eh, poslední ekonomický a sociální vývoj. Musíme být konstruktivní v našem přístupu, musíme povzbudit Makedonce, aby pokračovali, ale nesmíme zavírat oči před problémy, které, kterým ta země čelí. Takže já bych panu Hovitovi chtěl poděkovat za to, že udržel tuto hlavní linii a také za pozměnění pozměňovací návrhy, které E, činí zprávu přesnější. Myslím, že není úplně možné se vyhnout odlišným stanoviskům, když diskutujeme o této zprávě e, i s našimi e, řeckými a bulharskými kolegy. My jsme nicméně udělali hodně pro to, abychom vyhověli i jejich požadavkům. Měli jsme dobrou diskuzi k pozměňovacím návrhům, kompromisním návrhům. Já velmi vyzdvihuji pozitivní atmosféru během toho jednání. Myslím, že to celé proběhlo velice gentlemansky díky o sobě zpravodaje těm dalším otázkám. Naprosto podporuji volání po e, otevření vyjednávání s Makedonií a také volání řeckého předsednictví, aby se tady využilo pozitivní dynamiky a rozbil ten začarovaný kruh e, v jednání s touto zemí. Je důležité si uvědomit to, že s integrací Makedonie vlastně také testujeme e, důvěryhodnost Evropské unie, co se týče integračního procesu v regionu. Chci chci také zdůraznit význam implementace eh, doporučení parlamentu, toho eh, té vyšetřovací komise a také nutnost dialogu mezi vládnoucí stranou a opozicí. Obě strany by se měly plně soustředit na výzvy integračního procesu v zemi. Mám jednu krátkou otázku ke zpravodaji, on to vysvětlil, ale přece jenom, když hovoříme o bilingvním charakteru země, tak znamená to, že jedna část obyvatelstva se musí eh, eh, osvojit jazyk, eh, dejme tomu, Albánců, Albánců slovanštinu. Kdyby mi například na Slovensku u nás doma někdo řekl, že se musím učit maďarsky, tak bych velice protestoval, dramaticky protestoval. Richarde, vy to snad vysvětlíte, ale možná, že bychom tady v tomto bodu měli být trochu přesnější. Děkuji. Takže teď jste přišel o to dobré renomé, co se týče dodržování eh, eh, teda řečnické doby. Paní Cornelisen je další, děkuji. Já budu stručná. A zase eh, dobrá práce, eh, pane zpravodaji, k tomu nejcitlivějšímu dokumentu zprávě o, o pokroku dvě eh, připomínky, spíš žádost o podporu na pozměňovacích návrhů. Nejprve pozměňovací návrh 53, cituji slo, složené jméno s eh, geografickým eh, kvalifikačním eh, termínem a Eh, language not questioned. Já si myslím, že bychom měli využít tohoto, této, form, eh, této formulace a využít omezených pravomocí, eh, kterými disponuje Evropský parlament a být pozitivní a konkrétní. Dále jsem si kladla otázku, jak chce zpravodaj řešit o těch několik pozměňovacích návrhů od pana Voljaniče a nás 1.3, 1.6 a 1.6.7 k velice důležitým tématům, které se týkají e, životního prostředí, konkrétně vodního hospodářství. Zase e, tady se zdá, že je tady nedostatek e, pohledu na tuto oblast v té strategii životního prostředí. Pak je tady iminentní eh, hrozba dalších vodních elektráren, eh, které by měly být stavěny, takže mě by zajímalo, co si zpravodaj myslí o těchto otázkách. Eh, pan doktor Tanok. Děkuji, pane předsedo. No, skutečně upřímně blahopřeji kolegovi Richardu Howitovi. Zase odvedl velmi dobrou práci, dobrý pokus o to vyřešit eh, jednu z těch obtížnějších eh, zpráv. To je skandinátská eh, země, která prostě musí také překonat řadu překážek k přistoupení, přidružení a následně přistoupení. Doufejme, naše frakce vždy podporovala aspirace Euroatlantické politické aspirace Makedonie. My jsme nikdy nepochopili ten problém s názvem země. Doufáme, že tuto překážku se podaří překonat. Mně se líbí pozměňovací návrh kolegyně Korny Lesen, abychom se vymanili z této slepé uličky. Zdržíme se hlasování eh, u pozměňovacích návrhů, které se týkají eh, bulharských námitek eh, kolem toho, co se odehrává v Makedonii a rovněž musím říct, že máme velice zásadní námitky k kompromisu 12, který se týká toho povinného dvojjazyčného režimu jsou lidé, kteří se domnívají, že to bude jednoho dne angličtina, která se stane lingvou franka na Balkáně, ale e, nutit lidi, aby se navzájem učili e, řeč toho druhého, to je příliš. A myslím, eh, tady Edward Kukan řekl za Slovensko, tam je například jazykem eh, eh, slovenština, jistě jsou tam určité ústupky k menšinovému jazyku maďarštině a zase k albánštině v Makedonii, kde je jazykem úředním makedonština, ale prostě jít dál by znamenalo ingerovat do vnitřních záležitostí svrchovaného budoucího státu, pokud se budeme snažit jim říkat, které jazyky se mají učit či ne. Takže eh, dvanáctku nepodpoříme a možná Richard by nám to mohl ještě vysvětlit, zdali si skutečně myslí to, co tady říká ohledně povinné výuky albánštiny v celé zemi ze strany Makedonců. Předseda, teď už hovoříte o minutu dále. Pak je tady ještě otázka interrupce. To není něco, o čem bychom tady měli diskutovat. Měl byste poslouchat eh, předsedu. Takže předseda zastavuje řečníka. A teď pan Voljevič, budu vás muset vždy přerušit po té minutě, jinak se prostě nedostaneme k celé agendě. Prosím všechny, aby dodržovali minutu. Tohle byly mimochodem dvě a půl minuty, pane Tenako. Děkuji, pane předsedo. A děkuji zpravodaji za skutečně kvalitní a obšírnou zprávu. Problém eh, s Makedonií a vyřešení tohoto problému je výkladní skříní toho, jak lze problémy vyřešit, když nechybí vůle. Kdo je povolanější eh, pomoci Makedonii vyřešit ten problém s názvem než řecké předsednictví. Teď, myslím, je vhodná doba k vyřešení tohoto problému. Jinak tato země vynaložila mnoho úsilí a prokázala dobrou vůli k reformám, se zastavila na problému názvu a co udělala? Obrátila se do minulosti. Nic jiného také udělat nemohla. Chceme-li tuto zemi zase obrátit zpět do budoucnosti, musíme jí pomoci a také především řeckému předsednictví v jeho úsilí. Vztahy se sousedy jsou zásadního významu kvůli geopolitické situaci Makedonie. Víme, jak vypadá mapa, kdo jsou sousedé. Makedonie potřebuje dobré vztahy se sousedy, ale Evropská unie a tento výbor jim chtějí pomoci. Děkuji. Prosím, eh, odpuste, já skutečně vás přeruším po jedné minutě, jinak nebudeme moci zvládnout celý program. Prosím, kolego, buďte dobrým příkladem. Spravodaj měl déle než ostatní poslanci. Vy jste mluvil nejdéle ze všech. Vím, že váš projev je samozřejmě extra cený. Děkuji, pane předsedo. Možná, kdyby šlo o zprávu o Falklandských ostrovech, tak jiní by zase tvrdili, že je směšné, aby se Spojené království pouštělo do války kvůli Falklandům. A eh, <clears throat> podobně eh, se řada zemí staví k Řecku a jeho zájmu o tento název. Chci říci, že už 20 let, kdy jsme měli osm různých vlád, pouze jedna trvala na řeckém názvu. Možná nechápete, že tento stát vede řecký komunista, který eh, utekl eh, z Řecka během války a teď chce Soluň získat zpět, chce vytvářet problémy tam, kde problémy vůbec nejsou. Já trvám na tom, že podobně jak směšná byla válka o Falklandy pro Brity, tak stejně směšný je tento problém pro řeky v současné době. Pan Pikola. Prosím, prosím, prosím přerušte svůj projev, říká předseda. Pan Pikola. Toto je další spoždění ve vyjednávání s, Makedon, s Makedonií i přes eh, doporučení rady. Podařilo se ale dosáhnout určitých pozitivních výsledků, které zlepší situaci Makedonie. Neznamená to ale, že můžeme ignorovat problémy týkající se zneužívání správních zdrojů a také široce přítomnou korupci. Musíme se zasadit o lepší transparentnost. Také vztah mezi politikou a médií by měl respektovat zásady svobody projevu. A zaměřit bychom se měli i na lepší správní řízení země. Zpráva o postupu dává najevo, že eh, obyvatelstvo Makedonie je proevropské a že by je evropské instituce měly přivítat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Richarde, děkuji za vaše úsilí. Většina z nás asi chápe frustraci Makedonců, že se nedaří dosahovat eh, pokroku, eh, ale já mám dojem, že makedonské úřady eh, akceptují naše doporučení pouze selektivně a zcela ignorují mnohá doporučení týkající se dobrých sousedských vztahů. Já chci hovořit o jednom eh, bodě, ten se týká bilaterální dohody Sofie a Skopje, která, která by se měla podepsat. Jsou tady dvě překážky. Za prvé, místní vláda nechce zopakovat tu deklaraci Makedonie a Bulharska eh, a, a eh, článek 39 ústavy a ten druhý bod se týká toho, že vláda pana Budeského nechce respektovat eh, doporučení tohoto parlamentu. To je už historická debata. Děkuji. Děkuji. Pan Stěv. Děkuji, pane předsedo. Hlavním sdělení tohoto usnesení je, že Makedonie by měla co nejdříve zahájit vyjednávání s Evropskou unii. Jsme si vědomi problému s názvem, ale to nepatří do evropské agendy. Chceme-li využít členství v Evropské unii k řešení eh, tohoto problému, tak tato eh, záležitost nesmí opanovat, eh, opanovat pole. A také souhlasím s panem Kukanem, měli bychom eh, hovořit mnohem přesněji. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji panu Havitovi k jeho zprávě a souhlasím s tím, co řekl pan Štýr. Podle nás a Makedonie je naším partnerem eh, v procesu přistupování. Nastoupili jsme na tuto cestu ve stejnou dobu. Domníváme se, že bychom neměli dovolit, aby se ignorovala doporučení Evropské komise, je potřeba je realizovat a dosáhnout pokroku. A byl učiněn důležitý krok, tedy ve prospěch Chorvatska v roce 2013. A Chorvatsko se stalo členem Evropské unie. A teď tedy po určité době nastala správná doba, abychom si řekli, že bilaterální problémy by se neměly stát překážkou procesu přistupování. Děkuji. Pane předsedo, myslím, že bychom měli pochválit pana Haveta za kvalitní zprávu. Víme, že ten problém je velice citlivý. Lze říci, že ten problém postup zpomalil. Některé tyto záležitosti je možné zapracovat do pozměňovacích návrhů a to by bylo dobré řešení. Ale eh, já jsem si povšimla ústního pozměňovacího návrhu eh, k návrhu 7. Já bych se ráda za něj zasadila, protože byl podán i ještě další podobný návrh a doufám, že se mu dostane podpory. Jde o budoucí podporu Bulharska a Makedonie. Děkuji. Eh, Ευχαριστώ to κύριε Πρόεδρε. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poblahopřála panu zpravodaji. Je zjevné, že vyvinul velké úsilí, když nesouhlasím ve všem, tak eh, souhlasím s tím, že se pokusil eh, všechny naše eh, názory zahrnout. Ovšem, já si myslím, že ty dotyčné země nebo jejich vlády se nesnaží nesnaží eh, se vyřešit eh, ten problém se jménem. Není to žádná formální věc, je to eh, opravdu věc podstatná. 70 let po druhé světové válce zapomínáme, proč vlastně o tohle tady jde. Já zjišťuji, že v tuto chvíli se tisknou bankovky se, s tváří Alexandra Velkého na nich Oni se snaží z tohohle dělat prostě nějaký problém. Děkuji. Děkuji. Já eh, bych si z toho nedělal eh, starosti. Ty mince eh, s Alexandrem Velikým už neplatí 2400 let. Paní Ibrizagič. Paní Ibrizagič, prosím. Děkuji, pane předsedo. Možná, že ve Württembersku. Eh, Paní Ibrisagič, prosím. Děkuji. Když slyším eh, hmm, to, eh, co zde padlo, tak musím říct, že souhlasím s tím, co říkají kolegové o, tom, o té dvojazyčnosti. Chce, aby, chcete, aby se lidi dorozuměli jinými jazyky? No tak to já taky, ale eh, neměli bychom jim to vnucovat. To je jako kdybyste na Slovensku jste eh, je nutili eh, učit se maďarsky. Nemůžete je nutit. No, ve Švédsku bych se třeba musel naučit finsky a já bych to určitě nepřijala. Takže já chápu vaši motivaci, ale myslím, že tady tu formulaci je třeba změnit. Také bych se vás ráda zeptala, co myslíte ultranacionalismem. Když eh, to srovnám se Švédskem, tak vím přesně ve Švédsku, eh, která strana by byla ultranacionalistická, ale eh, koho myslíte ve firmu? Tak prosím, jednu minutu, říká vám předseda. Ruská komise. Děkuji, pane předsedo. Mm, Návrh eh, přesně eh, odráží eh, současné vztahy mezi EU a Makedonií a v zásadě jsme, tady souhlasíme si jeho závěry i nadále budeme eh, pro strukturovaný dialog, finanční pomoc a jakmile budou nezbytné podmínky eh, splněny, tak také pro dialog na vysoké úrovni. Eh, komise vyzvala zejména pro opatření, k opatřením k rozšíření kompetentnosti soudů, posílení mediální kultury a také k implementaci volebních doporučení ohledně oddělení strany a státu jak říkal eh, Richard Howitt, eh, něco eh, k něčemu došlo v posledních mm, týdnech, zejména ty mediální zákony byly přijaty, čekáme na pozměňovací návrhy k těmto zákonům a, a také zdůrazňujeme, jak důležité jsou konzultace a implementace mezinárodních standardů. V oblasti médií, která představují důležitou součást naší zprávy, tak doufáme, že se budou řešit další závažné eh, otázky. Za druhé, eh, pokud jde o voliče, tak eh, Doufám, že bude přijata, doufám, že bude přijata příslušná legislativa, doufám, že ty změny, jakmile budou přijaty, pomohou k, vyřešením, k vyřešení věcí doporučených Benátskou komisí a zejména ohledně směšování státu a strany během voleb. Pan poslanec Howitt eh, zmínil celou řadu doporučení, kterými se komise bude zamývat eh, velice stručně. Například komise eh, přikládá důležitost aktivní občanské společnosti i implementaci EPA 2 která se eh, v současné době eh, eh, projednává a také se budeme zabývat doporučeními, pokud je o hospodářská kritéria. Jak víte, komise má přísnou meteorologii pro každoroční hodnocení pokroku na cestě směrem k funkční ekonomice. Děkuji. Takže já teď se pokusím odpovědět na vaš vaše otázky prostřednictvím další práce e, na textu a teď konkrétně bilingvnost. Já jsem byl v tom svém textu velice jednoznačný. Já si dovolím vám přečíst, co je v dokumentu psáno. Zdůrazňuje zároveň význam pros, e, podpory, promoting inkluzivní výuku jazyku a především tam kde eh, zatím není dodržováno ústavní právo v této oblasti. Promoting není nic povinného, je to podpora takže my jsme měli také v tomto směru jednání, nikdo se k tomuto kompromisu nepostavil negativně, takže tady prostě ani já, ani další zpravodajové, stínoví zpravodajové neměli nějaký pocit, že zavádíme cosi povinného. Já bych eh, velice rád, eh, kdybychom se třeba dokázali shodnout na doplňkovém eh, s tím pozměňovacím návrhu v tom smyslu, že to nebude povinné without compulsion. Takže ještě jednou opakuji, nebylo naším záměrem tady vytvořit něco násilně v tomto směru dvojazyčnosti. A nebyla to žádná, neměli jsme ani žádný realistický základ, na k, eh, základě kterého bychom takto uvažovali. Uh, a potom tedy zase ten další věc, nacionalism. Eh, my tam pod, eh, my jsme tam prostě proti eh, obecně nacionalismu v té zemi. A je to od pana Rmineče, já jsem chtěl jeho pozměňovací návrh zohlednit. Kdybychom tam dali ten výraz eh, nacionalismus doslovně, tak by to bylo prostě eh, mnohem horší. Vyslalo by to signál eh, v tom smyslu, že nacionalismus rovná se vlastenectví. Takže my tady, tak jak to máme formulováno, nikoho ze zúčastněných stran neobvinujeme z nacionalismu. Je to úplně jasné. Je tady řečeno v a country, ne tato země, ale země, nějaká země, jakákoliv země. Co říká paní Cornelsen, eh, pozměňovací návrh 53 a zde tam máme to zeměpisné určení. Já jsem eh, v tomto eh, směru byl jednoznačnější v minulých letech, ale teď bych navrhl volné hlasování takže ještě rychleji. Zelení mě požádali, abych řekl, eh, jak to vidím u toho 4.1, eh, eh, Bulharský kolega, toho jsem poprosil, abychom mohli nalézt kompromis. Já si myslím, že to je základem a potom tedy hledejme další kompromisy pana, panu Kovačovi. Nemohu s vámi plně souhlasit, protože my eh, jsme tam opravdu byli. Vím, že jsme o těch věcech diskutovali a společná oslava historických událostí, to jsem připraven akceptovat eh, paní Lučevu, to jsem zcela nepochopil, takže si to ještě vyjasníme bilaterálně. A pane předsedo, já mám k této zemi velmi těsný vztah, takže děkuji za pochopení. Další zpráva. Indonésie. Ano, prosím. I'd like to... Já bych ráda... Já, já. já bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům za spolupráci paní Omen Reuten, paní Putikové panu Šelcovi chci poděkovat za jejich konstruktivní značné příspěvky, které tuto zprávu pomohly zlepšit. Indonésie je významná země. Měli bychom si skutečně vážit vztahu EU a Indonésie. Je to vztah strategický. Indonésie je země, Eh, s největší většinou muslimů na světě. Je to demokratický stát, členem G20, zakládající člen ASEANu, zakládající člen Islámské konference, hraje velmi důležitou úlohu eh, v azijsko-tichomorské oblasti a je škoda, že Evropská unie nemá strategičtější a politické zapojení eh, do vztahu s Indonésií. Evropské investice v Indonésii dosahují velkých navýšení, zvláště v poslední době, ale ani tak to neodpovídá úrovni politických vztahů. Proto tato dohoda o partnerství a spolupráci, které se tato zpráva týká, je tak důležitá, byla podepsána v roce 2001, byla ratifikována všemi 27 členskými státy, což trvalo a je velice správné, že teď parlament umožňuje co nejrychlejší realizaci této dohody, protože ta skutečně nabízí potenciál eh, k rozvoji vztahů eh, s Indonésií, jak ekonomických, tak politických, protože před námi stojí společné výzvy. Nepřehlížejme ani aspekt lidských práv, dobré zprávy a právního státu. To by se v Indonésii mělo zlepšit. I tak tam došlo v posledních letech ke značnému pokroku. Ovšem ještě přetrvávají některé velmi negativní aspekty. Důležité jako příkladu je to, aby se zabránilo přílišnému vlivu islámského náboženství, které brání v oblasti vzdělávání pluralismu. Chceme tam dosáhnout diverzity ve všech významech tohoto slova, včetně náboženství. A máme zájem o využívání přírodních zdrojů. Tam je také třeba vyřešit řadu problémů, ku příkladu nezákonná těžba dřeva, lesní požáry a jsou i další oblasti, kde spolupráce by mohla přispět jak našim zájmům, tak zájmům Indonésie. Jedná se jako příkladu o spolupráci námořní, ale i otázky eh, daní, právního státu a další otázky, které velmi zajímavý, zajímají Indonésii, tak jako zajímají nás a výměna názoru by mohla být opravdu užitečná. A Zaznamenali jsme některé problémy v oblasti lidských práv, ku příkladu práv žen zejména. Jsou tam snahy fundamentalistických skupin zapustit kořeny v Indonésii. To by mohlo mít dopad a vyústit to eh, v diskriminaci a obtěžování eh, některých skupin, včetně muslimských skupin, třeba skupiny Ahmadia. Velkým problémem v oblasti lidských práv je eh, je oblast Papuji, tam jsou zákony týkající se autonomie, které mají být ve prospěch místního obyvatelstva a jeho možnosti využívat zdroje, ale eh, tam to ještě bude dlouho trvat. Eh, náš výbor se bude zabývat eh, situací v Papuji tento týden. Ne, nedávno jsme tady měli předsedu prvního výboru indonéského parlamentu, který se setkal se stínovými zpravodaji a se mnou a on velice ochotně s námi chtěl spolupracovat na identifikaci problémů jak Indonésie, tak samotné Papuji a měl zájem eh, o, o společné řešení problémů Indonésie. Myslím, že tato dohoda o partnerství skutečně otevírá cestu pro toto řešení. Vím, že času je málo, takže nebudu mluvit dál. Znovu chci poděkovat zpravodajům. Nám ještě zbývá vyřešit některé drobné problémy, ale jinak jsme se dohodli. Myslím, že máme 18 kompromisů, které všem usnadní situaci. Děkuji. Kolik mám času? Děkuji, pane předsedo. Ana Gomeš správně poukázala na těch několik výzev, před kterými stojí současná Indonésie. Je to korupce, eh, je to respekt eh, k etnickým menšinám a i organizacím občanské společnosti. Já jsem spokojena s vaší zprávou, protože ta také vítá pozoruhodný vývoj Indonésie od eh, pádu Suhartova režimu v roce 1998. Za posledních 50 let se Indonésii podařilo dosáhnout obrovského pokroku eh, v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu. Úspěšně rozvinula silnou ekonomiku a je považována za hybnou silou v Ázii toto stanovisko Evropského parlamentu respektuje a vítá tento eh, vývoj a vysílá eh, povzbudivou zprávu indonéské vládě. Nabízíme pomoc při řešení hlavních problémů přes, bez toho, abychom se dívali na Indonésii z vrchu a zdůrazňujeme i potřebu spolupráce ve prospěch dobrého partnerství. Co se týče hlasovacího seznamu, tam já mám některé problémy. Vy jste akceptovala některé mé pozměňovací návrhy, já zase akceptovala vaše, ale myslím, že některé eh, ty pokyny k hlasování by bylo potřeba změnit. Některé, s některými věcmi nemám problém, ale pakliže budete souhlasit se všemi, tak ta zpráva bude velmi objemná a jsou tam určité nerovnovážnosti, budou tam eh, třeba dvakrát plusové eh, hlasy, eh, kdy jeden bude pro a druhý bude proti. Takže myslím, že by bylo dobré se na to ještě sednout, případně to zkrátit a vyřešit zbylé nesrovnalosti. Nevím, eh, co bude chtít moje frakce, ale myslím v zásadě budeme chtít eh, hlasovat proti těmto pozměňovacím návrhům. Děkuji, pane předsedo, děkuji Já chci poblahopřát paní Gomesové za kvalitní vyváženou zprávu a děkuji jí také za inkluzivní přístup k příspěvkům od stínových zpravodajů. Co se týče pozměňovacích návrhů a kompromisních návrhů, My jsme přišli se čtyřmi návrhy z 80, což je možná trochu méně, než co jsme měli, ale snad je to v pořádku. Jsem rád, že eh, z hlasovacího seznamu vyplývá, že jsou akceptovány. Nechci zabírat příliš mnoho času, pouze poukáži na jeden eventuální problém, týkající se znění kompromisního návrhu 11. To znění už bylo předmětem eh, debaty, ale i tak to tam stojí a nebudu číst celý text, jenom to nejdůležitější. Eh, s lítostí poznamenává, že stále Eh, význam, významnější zaměření na eh, islám, na islám eh, ve vzdělávání je vnímán jako nebezpečí šíření sektářského násilí. To si myslím, že je problematické změní, že by to mělo zapříčinit nárůst incidentů. To si myslím, že je příliš, eh, příliš výrazné. Mohli bychom eh, třeba říct, že by mohlo přispívat k sektářskému násilí, ale myslím, že eh, takové to současné znění by nepomohlo, spíše by situaci mohlo stížit. Děkuji. Děkuji. Náš uh, stínový zpravodaj, pan Sir Graham, mě požádal, abych vyjádřil jeho díky za kvalitní eh, spolupráci se spravodajem a stínovými spra- a stínovými zpravodaji Také spochvaloval eh, práci nad kompromisními návrhy. Chce zdůraznit, že Potřebujeme více obchodovat a více investovat do Indonésie. ALDE také zdůrazňuje, že je potřeba více spolupracovat v otázkách energetiky a zaměřit se na další debaty týkající se usnadňování vízových styků. Rovněž zintenzivnit eh, výměny lidí pomocí programu Erasmus Mundus a zorganizovat eh, semináře v Indii, tak aby eh, obě dvě strany se přiblížily v oblasti PCA. Dále je potřeba zintenzivnit dialog v oblasti lidských práv mezi EU a Indonésií, Pan Graham v této oblasti podal některé pozměňovací návrhy a doufá, že kolegové je podpoří. Rovněž vyjádřil přání, aby kolegové podpořili návrh 52 o situaci v Papuji a návrh na pomoc ze strany Evropské unie v této eh, oblasti. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že to dneska a zítra eh, dořešíme ty eh, body, které jste eh, dnes uvedli, jak RIA, tak pan Bytykofer. Souhlasím s tím, že váš námět s tím námětem, že můžeme být pozitivnější, konstruktivnější. Vím o, o některých těch problémech, o kterých RIA hovořila, zejména pokud jde o příspěvci byl příspěvky pana Mocna. Ty nejsou eh, v těch kompromisech, někdy se tam odkazuje na ně, ale není to tam, jak to tam on napsal. Já si to projdu, nemůžu prostě přehlížet eh, ty příspěvky pana Mocna, i když se to týká věcí, eh, které už v kompromisech jsou, ale možná se nám podaří nalézt nějaké mm, řešení. A tady ještě konkrétní věc, eh, kde si myslím, eh, že je to takové citlivější ohledně liberalizace víz. I když eh, tohle je tady z takového pohledu hodně daleko do budoucna. Tedy je, že by se mohlo zabývat zahájení vyjednávání. No, promluvím s panem Vosem, jestli bychom nalezli nějakou formaci, která by byla stravitelnější pro ostatní eh, frakce. Každopádně eh, všem ještě jednou děkuji. Pan Watson opravdu eh, význačně přispěl k těm oblastem, které znám. Indonésie opravdu chce s námi pěstovat vztahy, zejména v oblasti energetiky. A já bych znovu zdůraznila, já jsem v Indonésii žila, dobře tu zemi znám, miluji a vím, že lidé tam věnují nám hodně velké pozornosti Evropské unii, evropské kultuře, už také vzhledem k vazbám, které Indonésie má, zejména s Nizozemskem. A je opravdu uh, ohromující, jak my uh, v Evropě uh, jsme takovými ignoranty, uh, pokud jde o uh, Indonésii. Takže uh, Doufám, že se nám tady podaří alespoň eh, pro ty lidi udělat něco dobrého, eh, protože opravdu je třeba ducha spolupráce na všech úrovních. Bohužel eh, budeme muset toto další, další věc už odložit. Takže pane kolego Tanoku, uvidíme, jestli to můžeme zvládnout nějak jinak, že už tady máme předsedu rady za dveřmi. Eh, my jsme jako tady vyplýtvali svůj čas. Volám se a, a děkuji za porozumění. Di accanto. Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich in unserer Mitte den já tady eh, vítám ministra zahraničí za řecké předsednictví, pana kolegu Venizelose. Jsem velice rád, eh, že jste eh, zde dnes mezi námi a těším se na dobrou spolupráci s řeckým předsednictvím eh, rady i s vámi eh, osobně. My už jsme měli možnost se asi před dvěma týdny mm, setkat v Aténách. Dokážu si představit, eh, že budeme mít dobrý důvod tady společně spolupracovat a jsem k tomu každopádně připraven. Já bych vás požádal, abyste nám řekl něco k předsednictví eh, rady. A, a také tady vítám Piera a Verona, mm, který, eh, pane předsedo, máte slovo každopádně. Vážený eh, pane předsedo, vážení členové výboru, rád bych vám poděkoval za pozvání a za příležitost eh, představit vašemu výboru. Výboru, který mimochodem je velice vážným výborem Evropského parlamentu, naše eh, priority v pokud jde o eh, politiku rozšíření. Rád bych také využil této příležitosti a, a vyřídil a, pozdrav od paní Eštnové a já vám řekl, o čem šlo na našem zasedání městu zahraničních věcí dnes. Na radě, představila, před, radě předsedala vysoká představitelka a paní Eštnová, komisar File, který zodpovídá za rozšíření paní komisařka Deorgeva, mm, která zodpovídá za eh, humanitární pomoc a eh, projednávali jsme eh, celou řadu tedy věcí. Vysoká představitelka skonstatovala, že tedy od, od, odsoudila pomové útoky a mm, to, že tam přišlo tolik lidí o život. První eh, bod, o kterém se jednal, bylo jižní sousedství, eh, konflikt v Sýrii a regionální důsledky, včetně eh, Libanonu a Iráku. Na začátku vysoká představitelka mm, zdůraznila svou podporu ženevským vyjednáváním a také hovořila o mm, podpoře pro pana Ibrahima, zvláštního vyjednavače pro Syrii a vzala eh, na zřetel eh, práci konference o Syrii v Kuwaitu 15. ledna. Vysoká představitelka zdůraznila, jak je důležité eh, zapojit ženy do mírového procesu a složila o a řekla, jak je důležité, aby příslušné priority byly reflektovány ve výsledcích mírového procesu. Potom eh, je tady otázka eh, ohledně eh, účasti opozice na mírových vyjednáváních. Regionální hráči zdůraznili, že všechny strany přijímající, tedy účastníci se ženevských jednání musí přijmout výsledky z roku 2012 ze Ženevy. Konkrétně v komunike se týkalo světských politických procesů a, a toho, že je třeba klást důraz na humanitární aspekt krize. To zmínila řada ministrů. Vysoká představitelka vyjádřila své obavy o hledně rozšíření konfliktu do Iráku a Libanonu a důsledky pro, obě, důsledky pro obě země, pokud jde o násilí a zvyšující se nestabilitu. Rada také přijala závěry k Sýrii. Druhá věc na podobě jednání byl Egypt. Vysoká představitelka reagovala na výsledek ústavního referenda, které bylo konáno v Egyptu 14. a 15. ledna. Vysoká představitelka e, uvedla, že EU e e, podporuje egyptský lid mm, při snahách naplňování revoluce z roku 2011 a zavěštění bezpečnosti demokracie, lidských práv a, a lepšího stavu ekonomiky. A to eh, eh, zůstává i v evropským cílem v Egyptě. Eh, ústava nabízí prostor pro nový politický dialog ohledně také pro spravedlivější zastoupení různých názorů v parlamentu a pro vytvoření prosperity pro všechny. Vysoká představitelka vyjádřila obavy ohledně nedávných teroristických útoků a zhoršování v oblasti lidských práv. Řada členských eh, států eh, mm, poukázala na eh, důležitost politické stability v Egyptě, dodržování lidských práv a inkluzivity procesu také byly pro evropské pozorovatele v prezidentských a parlamentních volbách, které se budou konat letos. Také bylo důležité, byly zmíněny vyhlídky pro Egypt do budoucna. Potom proces na Středním východě mírový, na, to byl třetí bod, Vysoká představitelka informovala členy rady ohledně stavu procesu a zopakovala, že se pracuje na implementaci mm, závěru rady z prosince minulého roku. Jak si pamatujete, tak v prosinci rada vyjádřila podporu EU pro probíhající snahy stran a z USA o trvalé vyřešení palestinsko-izraelského konfliktu také eh, odsoudili eh, členové zasedání eh, kroky, které podkopávají mírové snahy a podpořili udržitelnost mírového rozvoje. Evropská a nabídli evropskou politickou a hospodářskou pomoc v kontextu dohodě o závěrečném stavu. Řada členských států zdůraznila roli USA zejména ministra zahraničí eh, Johna Kerryho na práci na trvalém urovnání. Řada členských eh, států také zdůraznila, že dochází čas pro naplnění řešení na základě dvou států. A v případě konečné mírové dohody Evropská unie může nabídnout Izraeli a budoucímu partnerskému, eh, tedy státu Palestině, Eh, zvýšený přístup na evropské trhy, eh, užší kulturní a vědecké vazby, eh, usnadnění v obchodu a investic a také mírové vztahy obchodní. A tato spolupráce bude nabídnuta oběma státům. Další bod se týkal Afghánistánu. Rada vyjádřila náměty, tedy vyjádřila soustrast s eh, rodinami eh, zabitých eh, v Afghánistánu minulý týden. Stav ohledně situace v roce 2000, tedy v Afghánistánu po roce 2014 byl dalším bodem jednání. Evropská unie vyjádřila podporu dlouhodobému partnerství v Afghánistánu. A trvalé partnerství bude třeba pro další poskytování pomoci. Volební eh, proces eh, pro eh, podporu regionálních voleb 5. dubna musí být takové, aby byl zajištěn spravedlivý výsledek. I nadále byly vyjádřeny obavy o stavu lidských práv Afghánistánu, zejména pokud jde o situaci žen. To zůstane na pořadu jednání EU závěry rady také se vyjadřují k stavu plánů po roce 2016 v Afghánistánu. Rada také zdůraznila, jak důležité je bezpečnostné, bezpečnostní uspořádání z USA, která má na pomoci tedy bezpečnosti situaci. U oběda probíhala debata o amerických e, vztazích se strategickými partnery s e, Ruskem v rámci příprav na summit 28. ledna. Také eh, jsme se zaměřovali na eh, eh, směřování strategického partnerství s Ruskem vzhledem k nedávnému kritickému vývoji, zejména v oblasti východního partnerství a neimplementaci právních závazků, včetně lidských práv. Rada si také měla názory k východnímu partnerství tak aby se mohlo postoupit před po Vilniuském samitu. Plná debata na úrovni eh, rady se eh, plánuje eh, na únor. K Ukrajině. Vzhledem k rozhodnutí ukrajinského parlamentu minulý čtvrtek jednoznačně nedemokratickým způsobem k velice kontroverzním otázkám a ohledně změny tónu v ukrajinském vedení, Eh, ohledně naložení s eh, protestem na Majdanu, tak je tady riziko eh, zvýšení tedy toho, že se situace bude spod kontroly a nebudou dodržovány evropské hodnoty. Rada se dohodla, že bude sledovat bedlivě tuto otázku a patřičně kalibrovat svoji odpověď. Rada přijala závěry, které odrážejí tedy toto stanovisko k Iránu. Eh, vysoká eh, představitelka eh, hovořila o implementaci společného akčního plánu s Iránem a Evropské 3 plus 3 a poté v souladu s, společným akčním plánem Rada přijala legální akty k zakončení určitých, nebo přerušení určitých sankcí vůči Iránu. Mezinárodní agentura a potvrdila, že Irán eh, podle společného akčního plánu jedná a s partnery eh, z EU 3 plus 3 eh, jsme skonstatovali, že EU mm, je spokojená a dnes odpoledne se rozhodla tedy o, rozhodn- o pozastavení restriktivních opatřeních v rámci mezinárodní eh, přepravy eh, eh, ropy, finančních transakcí, přepravy petrochemických výrobků a vzácných kovů. K Středoafrické republice. Podle závěrů rada vyjádřila výsostné obavy z vývoje se Středoafrické republice. Rada dosáhla politické dohody k budoucí operaci CFSP. A řada členských států eh, stále čeká na souhlas národních eh, parlamentů. Vojenská operace ve Středoafrické republice pomůže nastolit eh, bezpečné prostředí, které povede k tedy ostavení africké mise v této republice. Evropská unie poskytne podporu eh, na 6 měsíců k eh, dosažení stabilizace v regionu Bangui. A to tedy s pomocí vojsk Africké unie Rada eh, plně přihlíží k rezoluci OSN a k možnosti možné tedy společné mírové operace. Miska je třeba chránit eh, nejohroženější skupiny populace. Evropská unie eh, usnadňuje, eh, potřeba usnadnit humanitární pomoc pro ty, kteří ji potřebují nejvíce, což asi polovina populace. Navázali jsme na závěry 20. prosinci a také jsme řekli, že třeba Eh, ve Středoafrické republice podpořit FISM. EU podporuje stabilizaci ve Středoafrické republice svým eh, příspěvkem k MISKA, která má eh, přispět tedy k stabilizaci v této zemi. Z euroafrického mírového nástroje bylo přispěno 50 miliony už předchozím nástroji bylo přispěno 55 miliony a toto má přispět k vývoji eh, ve Středoafrické republice. 4,6 milionů bude třeba na humanitární pomoc. V roce 2014 dosáhla pomoc, nebo 13, pardon, dosáhla eh, eh, pomoc 77 milionů eur a v prosinci Evropská v Unie zřídila letecké mosty k eh, zasobování této eh, země. A potom k Jižnímu eh, Sudánu, a krizi v Jižním Sudánu. Došlo k propuknutí krize v prosinci a Evropská unie vyzvala k okamžitému příměření a k vyjednávání o řešení, které suránským vůdcům umožní mírově a demokraticky vyřešit své různice. Také Eh, zde Evropská unie poukázala na eh, závěry mezivládního orgánu k rozvoji. Tolik tedy, eh, co bych vám řekl k radě. Tak už vám přestat, ptá se pan ministr. A teď budu řecky hovořit o prioritách řeckého předsednictví. Takže Sešli jsme se s předsedou Evropského parlamentu a také s předsedy výborů. A když jsme se eh, také setkali s panem Brokem v Aténách, tak při těchto příležitostech jsme měli příležitost eh, předložit priority, podrobně priority řeckého předsednictví a ty se vztahují k celé evropské společnosti, protože všichni evropští občané v tuto chvíli se E, zajímají o návrat e, hospodářského oživení a vytvoření pracovních příležitostí. Především evropští mladí se zajímají o sociální dimenzi Evropské unie. Všichni občany Evropské unie zajímá posílení e, řízení na úrovni Evropské unie a na úrovni eurozóny. V tuto chvíli je to právě bankovní unie, která je předmětem velkého zájmu evropských občanů. Musím říct, že e, je to právě na vnějších hranicích Evropské unie a e, na jihu e, v oblasti Středozemního moře, kde se nás dotýká otázka migrace a je tu také otázka sdílení těch velkých zátěží rovnoměrnějším způsobem. A teď nejprve k těm eh, hlavní eh, prioritám. Integrovaná námořní politika a středozemní politika. To je první bod. E, to e, začíná u rybolovu, přechází před obnovitelné zdroje a e, až končí u mezinárodního práva námořního. Není to specifické specifická priorita řeckého předsednictví zabývat se rozšiřováním Unie, ale samozřejmě, že nás zajímá rozšíření Unie směrem na západní eh, Balkán, protože rozšíření, především evropská perspektiva eh, západního Balkánu, to bylo první eh, a hlavní prioritou řeckého předsednictví v roce 2003. Předchozí řecká předsednictví byla poznamenána velkými vlnami eh, nových eh, eh, přistoupivších zemí. Měli jsme například summit v Korfu, na kterém se prezentovaly ty nové členské státy, 12 nových členských států a tři tedy. A v roce 2000 čtyři, potom to, byly eh, tři další, eh, to bylo dalších deset eh, nových členských zemí. A rada přijala naše priority tehdy, ale teď máme jiné priority, to znamená především implementovat ta rozhodnutí, která již Evropská rada přijala na Radě pro všeobecné záležitosti. Výsledkem tohoto veškerého úsilí je také značné míry reflektováno ve skutečnosti, že zítra dojde k mezivládní diskuzi e, o e, e, začátku přístupových jednání se Srbskem. To je velmi zásadní věc nejenom pro Srbsko, ale také pro Kosovo, protože v závěrech rady z 19. a 20. prosince loňského roku je řečeno, že toto samozřejmě také ovlivní perspektivy dalších eh, balkánských států, eh, jakými jsou například Albánie a jiné země. Musíme se také zabývat možností eh, dát zem tato kandidátské země někdy v červnu. To se může týkat také e, Černé hory a Bosny a Hercegoviny a samozřejmě se budeme muset zabývat ještě tím, jaké podmínky bude třeba e, splnit, aby byla e, možnost zahájit přístupová jednání k Unii. Z historických důvodů bych vám měl ještě také připomenout, že v roce 2003 jsme se zabývali otázkou eh, přístupu eh, Chorvatska. Eh, teď je to tedy 28. členský stát Unie. V nadcházejících měsících všichni víme, že máme omezené možnosti spolupráce s Evropským parlamentem vzhledem k volební Eh, volebnímu květnu, nicméně budeme moci některé politické iniciativy, které budou mít dopad na budoucnosti Evropy, přijmout. A samozřejmě eh, s nadcházejícími volbami je otázka rozšíření klíčovou otázkou. My se pokusíme se s tímto problémem vyrovnat dynamicky a soustředíme se na praktické kroky. nejdůležitější věcí je e, zapojení kandidátských států do e, dodržování těch základních hodnot, tak jak je to promítnuto do e, dohod o vyjednávání o přidružení a přistoupení a všechny tyto země se budou muset zabývat tím, do jaké míry se jako kandidátské země vyrovnávají se všemi kritérii. Dovolil bych si zvláštní odkaz na Turecko vzhledem k setkání, kterému došlo mezi eh, tureckým premiérem a zástupci evropských institucí. My jsme velice rádi, že kapitola 22 o regionální politice byla teď otevřena a jak všichni víte, je to 14. kapitola, která byla otevřena od roku 2005, kdy začala jednání o přistoupení a je to také první kapitola po tříleté pauze. Jak dobře víte, Všechno vychází z naší snahy realizovat praktické kroky, které by směřovaly ku předu. Eh, v tuto chvíli eh, tam mají eh, institucionální krizi a to musí být řešeno při dodržování evropských principů. Rozhodnutí Turecka vzhledem k Kypru No tak vzhledem k stávajícím kodaňským kritériím je toto jedním z bodů, na základě kterých budou e, šance přistoupit k Unii e, velice přesně posuzovány, co se Turecka e, týče. Takže bohužel Eh, Turecko neuznává jeden z 28 států Unie, eh, Kyperskou republiku, ale na druhé straně je tady celá řada důležitých kapitol, kde eh, pokrok závisí na věcech, které nejsou až tak významné jako ty, o kterých jsem teď hovořil. Vzdělávací politika, vzdělávání jako takové, tam je možno postoupit ku předu, abychom využili toho eh, momenta perspektivy Turecka v Evropě pro nás Evropské Turecko, Turecko stabilní, je eh, jednou z našich hlavních priorit v oblasti zahraniční politiky a e, nemohu zůstat, e, aniž bych se zmínil o Islandu. Island se rozhodl pozastavit jednáním, nicméně budeme spolupracovat s Islandem v celé řadě otázek a také v kontextu AAR a systému posílení. Chtěl bych tedy zde uzavřít svoji úvodní prezentaci. Je tady několik dalších oblastí, o kterých bych chtěl hovořit, ale to si nechám na diskuzi, tak abychom měli trochu více času na tu skutečnou diskuzi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane předsedo. Udělali jste velkou chybu udělal jsem velkou chybu, protože jsem motivoval spoustu řečníků a proto eh, bych eh, vás rád eh, po, požádal, abyste byli velmi stručný, protože nás, je vás 18. Takže bychom dostali i odpovědi, tak vás poprosím, abyste se tedy omezili na minutu a půl. Sám bych řekl, že zejména o rozhodnutí Rady k Ukrajině musíme eh, dát jasně najevo, že se nacházíme v obtížné situaci, kdy musíme skonstatovat, že celá naše politika sousedství se dostala do obtíží, zejména také proto, že jsme nebyli eh, v stavu schválit jednotnou politiku vůči Rusku. což bylo evropskými institucemi i ne eh, zajímavě jednotlivých členských států na dohodě. A pan eh, předseda rady i pan generální tajemník. Eh, Těm bych řekl, že pokud se do té otázky nepustíme a nedáme jasně najevo, že máme společné stanovisko, tak nás nikdo nebude brát do budoucna vážně nechci žádnou protiruskou politiku, abych nebyl milně pochopen, ale Evropská unie nebude eh, vnímána jako politický faktor, protože každý si tady dělá eh, jenom svoje. A já doufám, že tomu bude jinak. Ale eh, takovéhle věci musíme běžně probírat. Potom je tady druhá věc, a ta vyšla, jasně najevo během návštěvy v Atenách. Pokud jde o eh, politiku v oblasti středozemního moře, zejména na východu, a ta nás také eh, řada eh, lidí nebere dostatečně vážně. Když se podíváte na ty nevyřešené problémy námořního práva a ty důsledky a problémy a napětí, které s tím souvisejí a zároveň vidíme i jaké otázky přinášejí v souvislosti s Izraelem, a Kyprem, Tureckem a Libanonem a také Řeckem možné zásoby plynu pod mořem. A pokud ne, nezajistíme řešení, tak možná přijdeme všichni o hodně peněz i o energetickou bezpečnost, kterou bychom si tam mohli zajistit a zároveň vytvoříme akorát napětí. Ono jde totiž také o to, že v Libanonu se teď debatuje přes Hezbollah o tom, jak eh, nově eh, na, a, a mm, eh, rýsovat mořní hranice s velmi dů, zásadními praktickými bezpečnostními důsledky. A proto bych chtěl navrhnout, abychom ještě teď před volbami položili důraz na tuto otázku během té doby, co se tím bude předsednictví zabývat. Já bych proto tady na to položit důraz. A teď pan kolega Salafranka. Ano, děkuji, pane dě, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych vás rád také sám přivítal a poblahopřál vám a popřál vám vše nejlepší k vašemu půlročnímu předsednictví. Co se týče Afganistánu my jsme vyjádřili odsouzení tohoto parlamentu eh, za eh, pomový útok v eh, Kábulu v pátek, kterému padlo za opět 20 lidí. A já bych vás rád požádal o podporu pro dohodu USA Afganistán a i co se týče dohody mezi EU a Afganistánu. Myslíte, že se podaří dosáhnout podpory během vašeho předsednictví a e, dále konference, která bude zahájena v úterý, e, také se zapojením Iránu. Myslíte, že vzhledem k závěrům rady máme naději na e, dosažení příměří, zajištění humanitární pomoci a propuštění vězňů? Rád bych věděl, jaký máte názor. A konečně Řeč byla o Ukrajině a byste řekl, že e, schválení tohoto zákona parlamentem znamená, že se propast mezi EU a Ukrajinou rozšiřuje. Příští týden proběhne návštěva na Ukrajině. Rád bych slyšel, co navrhujete, co bychom měli za instituce říci e, na Ukrajině. A konečně vám chci poděkovat za pozvání na konání parlamentního schromáždění příští rok v Atenách. Pane předsedo, já vám děkuji a přeji vám vše nejlepší k vašemu předsednictví. Těšíme se na předsednictví Řecka. Dále se zdá se, že svět za našimi hranicemi se rozpadá, ale na nás to mít vliv bude. Já se vás chci zeptat, vy jste právě uh, Eh, hovořil eh, o potřebě sjednocené námořní politiky. Jak, jakým způsobem by se to promítlo do rozhodnutí OSN, co se týče uh, ničení chemických zbraní ze Sýrie, co se týče záp- oblasti západně o, uh, od Kréty a východně od Malty, probíhá nějaký konzultační proces za účasti Řecka, který by splňoval vaše představy, co se týče té propojené námořní nebo sjednocené námořní politiky. Co se týče Sýrie, já jsem jednou z těch, kdo jsou si vědomi té války mezi eh, Iránem a Saudskou eh, Arábií, ještě k těm interním problémům. A vlastně se to přelévá i do Iráku mimo ty interní problémy. Co vlastně má Evropská unie dělat eh, s tímto procesem eh, akcelerovaného rozpadu Iráku? Co se týče Turecka, jaké sdělení chcete vyslat eh, premiéru Erdoganovi? Opatření v oblasti justice a a rozdělení e, mocí a sil by vlastně mohly zbrzdit Turecko, co se týče e, kodanských kritérií. A potom rozumím správně, co se týče rozhodnutí ohledně e, Středoafrické republiky, že vlastně budeme pouze čekat, až k té genocidě tam dojde? Děkuji, pane ministře, vítáme vás. Vy jste otevřel řadu otázek a já se domnívám, že Rada si na bedra vzala příliš mnoho otázek. Bylo by lepší zabývat se menším počtem aktuálních otázek, protože jinak to může vlastně rozmazat celý ten obrázek a zmenší to účinnost Evropské unie na mezinárodním fóru. Zaměřím se tedy jenom na jednu otázku. V Evropě se objevil nový jev strach před trojkou. Trojka je synonymem všeho špatného a nepřijatelného pro řadu zemí, zvlášť těch, které mají problémy. Zkušenost s trojkou v Řecku dokonce přispělo k nárůstu euroskepticismu v celé Evropské unii a nás letos čekají evropské volby. Jak byste, pane ministře, definoval, kde se vlastně stala chyba? Stručně, co podle vaší zkušenosti se nezdařilo ohledně trojky v Řecku? Jak bychom toto měli vysvětlit našemu elektorátu? A moje poslední otázka se týká bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Podle mého názoru vy, Řecko, jako předsednický stát Evropské unie, má příležitost učinit kroku předu a problém vyřešit. Mohli byste skutečně významným způsobem přispět. Děkuji vám. Děkuji. Řecko, jak již bylo řečeno, se ujímá předsednictví v zajímavé době, kdy Blízký eh, Východ uzavírá nekonvenční spojenectví a, a dochází k zajímavému závodu mezi Iránem a Saudskou Arábií. Přístup USA k Iránu je jedním z aspektů, které ovlivní situaci na Blízkém východě. Řecké předsednictví se bude konat v době, kdy se má konečně vyřešit iránský jaderný program a doufám, že toto je také jednou z priorit vašeho předsednictví, toto dokončit. Evropská unie potřebuje strategii pro Irán a Evropský parlament bude na této strategii v nadcházejících týdnech pracovat. Budeme se zabývat lidskými právy, regionální bezpečností i obchodem s drogami. A e, možností snížit napětí v regionu. Delegace parlamentu pro Irán navštívila Irán před Vánoci a řecké velvyslanectví nám významně pomohlo, za to vám děkuji. Za druhé Ukrajina. Usnesení Rady uvádí, že jsme znepokojeni situací na Ukrajině. Myslím, že jsme více než znepokojeni. Alespoň my, naší frakci Zelení. Potřebujeme vybudovat silnější svazky se zeměmi východního partnerství a s jejich eh, složitými společnostmi. Potřebujeme lepší, silnější, účinnější zapojení a spolupráci s ukrajinským lidem. Děkuji, pane předsedo. Eh, vítám vás tady, pane eh, místo předsedo, hodně dobrých přání ze strany ECR. Musím říct, že kriminalizace pomluv, sankcí eh, nevládních organizací a tak dále. Eh, jak můžeme brát věci tak, že je to business as usual, pokud tady bude represe a sankce? vůči těm skupinám, které jsou, eh, které jsem jmenoval. Lidé se tady zmínili o Středoafrické republice. Já vítám tu misi, samozřejmě také doufám v jednání v Ženevě, co se Syrie týče. Doufám, že Rusko se podaří přesvědčit, aby na Asadův režim vyvinulo určitý tlak. A pak samozřejmě jsou tam ty eh, tvrdé Eh, ti eh, lidé, kteří patří eh, k tomu, co nazýváme hardliners, pak je tady otázka 95% eh, obyvatel Egypta, kteří eh, podpořili eh, ústavu. Hovoří se o nějaké podpoře Egypta tak, aby se rozvinula ekonomika, aby se zajistila i ústavní práva dalších skupin, například křesťanů. Jiné téma je Kypr. Eh, Řecko i Turecko eh, jsou stále přítomny na ostrově. Máte pocit, že za toho vašeho šestiměsíčního předsednictví dojde k nějaké změně, eh, k nějaké výrazné změně v této věci? Děkuji, pane předsedající. Já musím říct, že summit hovořil o militarizaci Evropské unie. imperialistická invaze Středoafrické republiky je toho další um, projevem a my to opravdu silně odsuzujeme. Pokud chce Evropa být strážcem míru napříč celým světem, tak eh, musí jít dál. Pokud spolupracujeme s dalšími kapitalistickými zeměmi, e, na kontrole různých oblastí e, na světě, včetně moří, tak se vlastně snažíme dostat e, Evropskou unii do situace, kdy by mohla jednat, konat rychleji. A musíme samozřejmě e, také učinit vše proto, aby naše námořní síly e, mohly reagovat rychleji. Chtěl bych se teď zabývat e, tím průmyslem obraným. Tady se celá řada ale zavírá. Předseda. Jste teď, souhlasíte s tím, se omezit na minutu, prosím?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 Děkuji, pane předsedo. Já si kladu otázku, jestli pan Janukovič vůbec vezme vůbec v úvahu, budu citovat anglicky, že budeme pečlivě sledovat eh, vývoj a eh, pečlivě budeme dávkovat reakce. Jaký myslíte, že bude mít vliv na tamní situaci, když vlastně bychom ve všech, ve všech uh, Eh, členských státech bychom analyzovali, kam se vlastně ztratily eh, peníze na podporu, eh, které tam šly z Evropské unie. Máte převzít koordinační úsilí, aby členské státy pravidelně zpravovaly o svých analýzech je tady, nějaký přímá, je tady nějaká přímá souvislost mezi mezinárodními závazky země a mezi odhadovanou sumou, eh, která, eh, kterou ta země za poslední tři roky poslala do zahraničí. Myslím, že by stálo za to toto eh, blíže prostudovat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já bych vás rád e, pozdravil v Evropském parlamentu a chci vám opravdu od srdce popřát vám a dalším členům e, vlády maximum úspěchů při řeckém předsednictví a e, doufejme, že se to opravdu projeví výrazným postupem ku předu. Eh, tady jde o přidanou hodnotu eh, Evropské unie a to mě vede k otázce. Jak víte, pane ministře, bezpečnost je otázkou, kterou jsme se zabývali v roce 2008. Od té doby se věci výrazně pozměnily v této oblasti. My jsme se nedokázali přizpůsobit novým hrozbám a výzvám. Eh, Evropská strategie, bezpečnostní strategie se jim nepřiblížila, ne, e, při, způsobila během těch šesti měsíců e, řeckého předsednictví. E, chtěl bych vědět, zda v této době máte v úmyslu dospět k nějakému výsledku, konkrétně co se týče vytvoření evropské námořní strategie, která by představovala přidanou hodnotu a dramaticky situaci zlepšila. Tady už došlo ke dvěma takovým pokusům v minulosti vytvořit nové dogma proti piráctví. Jak se stavíte k této problematice a myslíte si, že v tomto něco dokážete změnit za těch šest měsíců předsednictví? Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, eh, já bych se akorát připojil eh, ke slovům předsedy Broka a poslankyně Janaku, že ehm, to jsou určitě důležitá témata Afganistán, Sýrie. To jsou eh, věci, o kterých se odvíjí světový mír. Ale je tak trochu rozčarováním, že Rada pro zahraniční věci věnuje tak málo pozornosti tomu, co se děje v Evropě. V naší blízkosti to také svědčí o naší věryhodnosti, jestli se neuklidíme v Evropě, jak se máme zabývat celým světem. V tomto kontextu hovořím o věci východního partnerství a zemí tedy východního partnerství a, ruské politiky vůči těmto zemím. Nemyslíte, pane ministře, že e, by mělo být zasedání Rady ministrů zahraničních věcí e, zaměřené vzhledem k aktuálním událostem výlučně na otázky východního sousedství. To znamená zároveň jak zemí eh, východního partnerství, tak eh, i Rusku. Děkuji, pane předsedo. Pane zastupující eh, ministerský předsedo, zahraničně politická agenda EU je očividně přeplněná. Vy jste ho se dotknul řady otázek, ale přesto si kladu otázku já, jestli Ehm, bychom si eh, neměli, eh, abychom se zaměřili na priority, eh, ehm, poodstoupit a zaměřit se na některé zásadní linie. Ehm, Teď jsme se ptali před několika dny na transatlantické partnerství a, si, a sice s ohledem na to, že se odcizujeme. Ano, a transatlantické partnerství je v takovém vývoji vzhledem eh, k aktuálnímu vývoji. Eh, prezident Obama přijede eh, v březnu a je cílem vašeho předsednictví klást si takové otázky, klást si otázku stále se zvyšujícího napětí ve východní Asii, nebo Evropa by se měla soustředit spíš jenom na vlastní sousedství a na ty globální otázky, ty nám jako Evropanům potom na nich eh, nic není a stejně s nimi nic neuděláme. Děkuji, eh, pane předsedo. Pane ministře, já vám děkuji eh, za aktuální informace k takové celé řadě otázek a zeptám se na konkrétní věc, než bych eh, přišel eh, s připomínkou. Mě zajímají k některé eh, věci, ke kterým jste se bohužel nedostal, a sice u Sýrie v vyjednávání. Budou všechny politické, společenské a občanské skupiny zastoupeny? A za druhé je pravda, že chemické zbraně eh, se budou eh, vypouštět eh, u Kréckého pobřeží. A potom mám ještě otázku k jednomu tématu. Víte, že proběhl Dublin 2 za posledního řeckého předsednictví a teď bude Dublin 3 v únoru tohoto roku. Je tato otázka už uzavřena? řeší eh, řecká vláda a Dublin 3, který eh, rozhodně vyřeší to, co způsobil Dublin 2. Děkuji. Nejdříve eh, vám přeji hodně úspěchů vašemu předsednictví. Vy jste hovořil jenom velice stručně o Kypru. Tam v současné době je takové otevřené okno příležitosti Myslím si, že vaše předsednictví by mohlo být historické v tomto ohledu, kdyby se vám podařilo eh, vyřešit eh, to sjednocení eh, společně s Spojenými státy. Potom k Turecku. Jediná věc, o které jste hovořil, byl ten Gulův zákon a, a o, o rozdělení mocí ve státě. Poradil jste ovšem také Turecko, aby spolupracovalo s evropskými institucemi? A potom k Ukrajině. Myslím si, že to je náš eh, přímý eh, soused a měli bychom jednat jako evropská strana. Pane Mesmákrem? Děkuji. Já eh, se eh, připojím k řečnici. Mám jednu minutu a jedno téma, a sice Ukrajinu. Eh, Rada má obavy, my jsme více než, máme více než obavy, že ta země se odklání od demokracie a od evropských hodnot. Myslím, že můžeme být důvěryhodní jako Evropská unie, která tak dlouho pracovala na přípravu asociační, přípravě asociační dohody Mm, na kterou se těší tak velká část populace. A myslím, eh, že můžeme důvěryhodnost získat jenom, když konkrétně budeme moci říci lidem eh, více, než eh, že máme obavy. Takže i jaké důsledky spojí Evropská unie s způsobem, jakým Janukovičův režim eh, v současné době eh, sklouzává eh, k diktátorskému režimu směrem od evropských hodnot. Děkuji, pane premiére. Mám několik otázek k Řecku i Evropě. Evropský parlament kritizoval způsob, jakým Evropská unie vyjednává se Spojenými státy. Co s tím eh, chcete udělat na radě? Snowden nám otevřel oči ohledně eh, hromadného sledování ale eh, teď eh, je trestán a to vysílá eh, milný signál vůči těm, kteří ukazují, jak tajné služby překračují hranice. Budete hovořit nebo budete jednat o udělení azylu Snowdenovi v Evropské unii. V roce 2004 budeme jsme řekli, že eh, chceme eh, se zaměřit na eh, období po Kyoto až do roku 2030. Stanovili jste si nějaké cíle? A dále, pokud jde o chemické zbraně, bude rada zjišťovat přesně stav věcí? Protože občanům to dělá velké obavy, ale ani v parlamentu o tom nemá žádné informace. Pane ministře, máte slovo, říká vám předseda. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για τις... Děkuji vám za veškerá blahopřání adresovaná řeckému předsednictví. My chceme své priority splnit a splnit i institucionální cíle. Děkuji za konstruktivní přístup vašich poznámek i otázek. jsem potěšen, že se mi podařilo získat takovou příležitost vyměnit si s vámi informace a informovat vás o závěrech a rady pro zahraniční věci. Já jsem dnes na radě hovořil s tím, že vlastně jsem zástupcem vysoké zástupkyně a musel jsem číst text v angličtině, abych ne zkreslil nic z toho, co řekla, ale potom jsem trochu zestručnil seznam priorit českého předsednictví, protože si dobře uvědomuji, určité limity našeho předsednictví. Toto už je páté předsednictví Řecka Eh, od roku 81, od jeho vstupu. Já osobně jsem měl to štěstí být ministrem během dvou těchto předsednictví a vím velmi dobře, že je to složitý úkol, ale musíme spolupracovat s radou i s parlamentem a s euroskupinou je potřeba brát v úvahu veškeré ohledy, veškerá specifika všech členských států. Nejedná se pouze o interinstitucionální, ale také o mezivládní spolupráci v oblasti zahraničních věcí, zahraniční politiky a obrany. Já se pokusím vám přiblížit názor a postoj řeckého předsednictví, řecké vlády k otázkám, které jste nastolili. Nejprve Ukrajina. Toto nás znepokojuje a bylo to na pořadu jednání všech zasedání rady v uplynulých měsících. Každý měsíc máme plný pořad jednání, prodebatujeme všechny otázky Ukrajinu, Sýrii, Egypt, to jsou stále body na našem pořadu jednání. K Ukrajině. Otázka, jestli se Ukrajina postaví na stranu Evropy nebo, eh, nebo Ruska, ta prozatím vyřešena není. Oni se ale ve Vilniusu nerozhodovali, jestli se přikloní spíše k Evropě nebo spíše k Rusku. Tam byla položena otázka, jestli a Ukrajina utrpí kolaps a bude se muset obrátit na MMF a nebo na někoho jiného, kdo by jí pomohl. A prezident Putin sám se rozhodl vykoupit ukrajinské dluhopisy v hodnotách miliard euro, aby tak Ukrajinu zachránil před hospodářským pádem a před zapojením mezinárodních finančních institucí. My jsme zdědili předsednictví po Litvě a budeme muset také naplnit rozhodnutí, která byla učiněna ve Vilniusu. Jeden z dalších summitů Rady pro zahraniční věci uspořádáme se zaměřením na východní partnerství a na rozvoj na Ukrajině. Ten samozřejmě bude jedním z témat, když budeme debatovat o našem strategickém vztahu s, Ruskou. Eh, s Ruskem. To bude na pořadu jednání 28. ledna. Musíme ale zcela jasně se rozhodnout, jestli se přikloníme k tomuto politickému přístupu a nebo jestli si uvědomíme eh, tu objevující se realitu, která nás poškozuje. Podíváme-li se na východní partnerství, musíme se ptát, jestli budeme umět eh, adaptovat naši dohodu o partnerství s Ruskem. Pakliže se nám nepodaří změnit definici eh, vztahu s Ruskem, tak to bude mít dopad na všechna ostatní východní partnerství Gruzii, Arménii, Moldavsko a i Azerbajdžán. Tak situace stojí. Během eh, pracovního oběda dnes a i eh, v prosinci jsme slyšeli projev pana Lavrova a naše strategie směrem k Rusku není jednotná, panuje jí zde neschody, protože Evropská pozice eh, je vlastně podmnožinou těch jednotlivých národních politik směrem k Rusku. Takže de facto Evropská unie často akceptuje stanovisko USA, k řadě otázek. Máme také mnoho společných iniciativ, to se týká i Syrie a Iránu. Co se týče lidských práv, zapomněli jsme říci, že Ukrajina a Rusko jsou mnoho let členy Rady Evropy. A jako Evropská unie a Rada pro zahraniční věci nemůžeme praktikovat politiku proti Radě Evropy, co se týče lidských práv a právního státu. A co se týče eh, politiky energetiky a ruských investic v Evropě a obchodní přítomnosti Ruska v Evropě, to všechno se realizuje na bilaterální úrovni. Oni chtějí získávat nové pozice, ale ne jménem Evropské unie. Všechno tedy začíná s námi. My musíme sjednotit síly a musíme jasněji nastavit vztah EU-Rusko, tak, abychom zachránili naši politiku východního sousedství. Uvedu příklad. jsme vystaveni obrovskému tlaku ve prospěch hospodářské soutěže a jednotného trhu. A v Řecku jsme byli vystaveni velkému tlaku v rámci programu privatizace v oblasti energetiky. Evropa má svou politiku v oblasti energetiky a privatizace, ale je potřeba eh, ceny za plyn eh, potom stejně vyjednat s Gazpromem. Rozdíl v ceně za zemní plyn mezi Řeckem a Německem mají vliv na to, kolik budou muset malé a střední podniky za plyn platit. Takže stojíme před velkým problémem. Musíme obnovit, oživit naši ekonomiku a to není žádný obecný abstraktní geopolitický problém. To je eh, problém, který řeší všechny naše země eh, ve svých rozpočtech a to je také jeden z rozměrů problémů našich vztahů eh, k Ukrajině a Rusku. To není snad tolik otázka pro nás, to je Eh, otázka pro stálou radu. Rada se tomu věnuje, ale samity musí poukázat na význam našich vztahů s Ruskem a vyjádřit také to, jak důležité jsou vztahy EU a Spojených států. Komise i my se domníváme, že debata o TTIP a novém rámci pro spolupráci na širších mezinárodních trzích, že třeba je nastavovat i s ohledem na institucionální parametry a s ohledem na to, že jsme členy NATO a teď k těm aktuálním otázkám. Sýrie. Nejzávažnější otázkou na dnešní radě bylo to, jestli eh, vyzvání eh, generálního sekretariátu směrem k Iránu, aby se zúčastnil eh, jednání zítra bude problém, anebo, je, nebo jestli to povede umírněnou opozici k tomu, že odmítne, anebo jestli uh, se bude ochotná účastnit tohoto setkání. Já vám řeknu, co jsem k tomu na radě dnes dopoledne řekla. Musíme zajistit, aby nebyla ohrožena prestiž tohoto postupu. Nesmíme vyvolat dojem, že Evropská eh, unie je v nějakém rozporu eh, s generálním tajemníkem OSN. On je institucionálním hostitelem eh, tohoto setkání a my nesmíme připustit, aby umírněná opozice se nedostavila na tuto schůzku. Musí se dostavit, aby bylo naplněn aspoň minimální počet účastníků. Všichni účastníci tam musí být nacionalisté, všechny náboženské skupiny, bude tam alespoň část umírněné opozice, ale oni se pustili do války uvnitř války v Syrii, ale ta opozice to je to jádro, od kterého musíme začít. Musíme zachránit tento postup, musíme chránit naše trilaterální vztahy mezi OSN, USA a Evropskou unii. Musíme také chránit své vztahy s Ruskem, bez kterého by celý ten postup nebylo možné zahájit. Musíme si připomenout naše závazky podle Ženevy 2 a postupovat podle nich. Eh, ničení chemických zbraní eh, rada neřešila, protože je nemá v kompetenci. To je operace, kterou, eh, kterou prováděly příslušné mezinárodní organizace pod záštitou OSN. státy vykonávají cí svou národní suverenitu, které se účastnili této operace, jejich účast byla zcela nezbytná. Norsko není členem Evropské unie, ale bylo účastno. Dále Itálie poskytlo přístavy v Kalábrii, jsou specializovaní, mají zkušenosti eh, s přepravou nebezpečného materiálu a USA poskytli plavidla. Řecko nestálo o to, aby se tato operace odehrávala ve středozemním moři. Je to příliš blízko, chtěli jsme to v Atlantském oceánu a, a byla vznesena žádost o uvolnění přístavu v, Az- v Azorech pro tento účel z debaty, které jsme vedli eh, s dalšími vládami, především s vládou Německa, vyplynulo, že nedojde k umístění žádného tohoto materiálu do moře. Tento materiál bude převezen do Německa, tam bude zničen ve speciálních laboratořích, ale nedojde k tomu, aby eh, byl tento nebezpečný materiál umístěván do moře. Mezinárodní organizace, které za to zodpovídají, a komise, pokud víme, díky našim kontaktům požádali baronku Eštonovou jménem rady, aby zajistila zachování bezpečnosti životní prostředí ve středozemním moři a musíme získat záruky od OSN a i od organizací, které mají na starosti nakládání s chemickými zbraněmi. Nyní k Egyptu. O Egyptu hovoříme po každé, to je také stálý bod na našem pořadu jednání. Tam je důležité eh, schválit novou ústavu, proto je důležitá spolupráce a musíme trvat na myšlence inkluzivnosti celého postupu tak, aby se ho účastnily všechny politické síly v Egyptě. Závěry rady k Egyptu vyjadřují, k jakým změnám dochází. My se snažíme přesvědčit egyptskou vládu, aby realizovala ty úkoly, aby se vrátilo, eh, vrátil Egypt k normalitě. Nyní k Afganistánu. Eh, ano, my připisujeme obrovský význam eh, podepsání dohody mezi eh, USA a Afganistánu. Víme, že tam vznikne odpor vůči této dohodě, ale hlavní oblasti, nebo hlavní oblast, kde se o tom bude hovořit, eh, to, nebo prostor, to bude NATO a ISAF. Myslím, že třetina eh, zemí členů OSN jsou členy ISAFu také. a nyní dialog k míru na Blízkém východě. Toto je velmi vhodný moment pro to, abychom učinili důležitá rozhodnutí v Palestině. A styky s izraelskou vládou v cizině eh, se řídí eh, určitým vzorcem. Jsou výsledkem úsilí pana Kerryho a toho je třeba využít. Dochází k porušením rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN, ale důležité je především tento dialog nepřerušit a postupovat především k těm věcným bodům. EU i nadále poukazuje na svou ochotu poskytnout ekonomickou pomoc, ale to vyžaduje to, aby e, dialog vůbec postupoval a aby bylo dosaženo politických dohod. Jak všichni víme, to je nesmírně obtížné. Co se týče velmi aktuálního tématu Středoafrické republiky, Rada se rozhodla prozatím nepovolat Evropské akční skupiny, i když eh, potom volali některé členské státy, zvláště vzhledem k tomu, že se týká, že se to týká především Řecka. Máme 11 z těch 1500 vojáků, kteří tam fungují. Příslušný výbor eh, nepovažuje za vhodné naše vojáky tam angažovat a my jsme se rozhodli, že provedeme operaci v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. My jako řecká vláda spolupracujeme s francouzskou vládou a cvičíme tým, eh, který tam eh, půjde. Žádní řekové tam přímo v terénu nebudou. A výcvik bude probíhat v Lajsu, kde mají s takovýmto výcvikem zkušenosti. To je rozhodnutí, které padlo dnes. Chci zdůraznit, ale že eh, na misi se nebudou zúčastňovat žádní řečtí vojáci, protože si to nevyžádal relevantní eh, vojenský výbor Evropské unie k Libanonu. Bychom rádi, aby tam vznikla prostě stabilní vláda, Diskutovali jsme o těchto věcech s našimi kolegy v eh, radě pro zahraniční věci a také eh, na prosincové radě s eh, vysokou představitelkou Eštonovou. Libanon je vždycky takovým obětním beránkem a teď jsou tam masivní vlny brzkých úprchlíků a situace v zemi je zcela mimořádná. Libanon eh, čelí eh, stálemu problému s Irákem a jsou tam také institucionální problémy. Eh, v Iraku je implementována dohoda a jako místo předseda vlády musím říct, že v stávající situaci a s tlakem, který existuje, tak eh, situace s Irákem a skutečnost, že je implementována dohoda o partnerství, to všechno znamená, že máme vliv na irskou vládu. A teď ještě k rozšíření a k západnímu Balkánu především. Bývalá Jugoslávská republika Makedonie, tak tady řecké předsednictví, tak jak to je také zdůrazněno v závěrech z Rady z prosince loňského roku, bude implementovan to, k čemu se eh, rozhodla rada 17. prosince. Já se chystám navštívit hlavní města v regionu, eh, navštívit také Skopy bez jakéhokoliv eh, náznaku diskriminace. Sejdu se eh, s HCFem a sejdu se s nejrůznějšími představiteli. My už jsme se ostatně dvakrát viděli od té doby, co jsem tedy v této funkci, a to jak v Bruselu, tak v New Yorku. Setkal jsem se také s hlavním představitelem eh, největší albánské strany v parlamentu, panem Ahmatim, a eh, je třeba říct, že tam eh, je řecká většina opozice odpovědná a střídmá. My všechno monitorujeme, jsme v kontaktu s těmi lidmi a e, hledáme teď e, zeměpisné označení pro e, tuto zemi, přesný výraz. E, jde o to, aby to byl jeden název, který by se užíval jak uvnitř země, tak mimo ní. Argument, že země nemůže měnit ústavu, ten neobstojí v Evropě. My přece e, v Evropě neustále měníme své vlastní ústavy, abychom byli e, v souladu s komunitárním právem nebo abychom byli v souladu s nálezy Evropského soudního dvora. A zároveň prostě Máme přece společné eh, zásady. Dohoda, eh, ke které se dospělo, eh, je vlastně takovým hybridem. Ale hlavní problém netkví v názvu země. Jde o, ve vztahu k firmu a přístupu do Evropské unie. Problémem je e, aplikace daňských kritérií, demokracie, vláda práva, lidská práva, skutečnost, že tady existuje určitá oficiální státní ideologie. Prostě je tady také celá řada otevřených otázek s dalšími zeměmi, s Bulharskem třeba a Tady jde o e, hodnoty a kritéria, kterými musí země dostat. E, teď Turecko. Já se těším e, na to, co řekne pan Erdogan, panu Van Rompuyovi a Barrosovi a Šulcovi. Samozřejmě jsou tady určitá kritéria. Turecko jako kandidátská země musí vyhovět. Samozřejmě že je tady otázka různých citlivých bodů a hodnot. My v Řecku máme ten problém, že nechceme vyvážet eh, naše eh, potíže do Egejského moře. Máme bilaterální diplomatické vztahy máme velice závažné, otevřené problémy a nechceme, aby interní záležitosti byly vyváženy ven. A ke, Kupru, ke Kypru, tak pokud bude e, naladěno Turecko, tak se věci v Kypru, na Kypru pohnou. E, teď je řada na Turecku, aby, e, aby konalo. E, tak to, e, to neříká jenom řecká vláda, ale Evropský soud pro lidská práva, který stanovil, že je to Turecko, které vlastně vládne, kontroluje té severní části ostrova. A je to Turecko, který e, také odpovídá za ty, kteří se obrací na Štrasburský soud pro lidská práva z důvodu nedodržování lidských práv. Dialog mezi dvěma odlišnými komunitami eh, se eh, musí, eh, je také položen na určitých zásadách. Naši přátelé musí přijmout, že kyperští Řekové jsou nedílnou součástí podle ústavu z roku 1960 eh, celého řešení a celého ostrova. A pokud eh, budou přijati na druhé straně, a pokud vedoucí představitelé obou eh, společenství začnou jednat, tak e, to bude v pořádku. Samozřejmě za předpokladu, že budou respektovat komunitární aky a všechny e, povinnosti vyplývající ze skutečnosti federálního státu, protože my se tady posunujeme směrem k federaci s jednou svrchovaností, s jednou národností a to bude muset být něco schválené referendum, protože Kypr, a pokud kyperské e, obyvatelstvo toto od E, dmítne, tak to nebude přijatelné. Takže my musíme jít směrem k řešení, které bude přijatelné pro obě strany. Existují kritéria, e, která byla přijata generálním tajemníkem OSN v roce 2003, takže asi tolik. A teď ještě k té trojce k otázkám, které se vztahují k e, hospodářské E, krizi. Pan Tako se mě zeptal, jak je na tom evropská bezpečnostní strategie, co to je, e, jaká bude a e, jak se vyvíjela tedy od roku 2008 dál. Na to je napřed, protože oproti nám, protože oni vlastně změnili určité prvky své organizace, staly se bezpečnostní organizací. My se snažíme zjistit, co je novou hrozbou a e, jsou věci, které se prostě neodehrály uvnitř Evropské unie. Vztahuje se to k tomu, jak vnímáme evropskou bezpečnost, e, a to již od první světové války. Souvisí to s tím, jak se situace proměnila v průběhu času. A teď ještě tedy k té trojce. Proč eh, v této souvislosti eh, hovořím o Radě pro, pro zahraniční záležitosti. Jde o svrchovanost, o správnou politiku a eh, tady je třeba si uvědomit, že Trojka je hybridní organizace, která prostě není zakotvena v základajících smlouvách Evropské unie. A co eh, je na ní zvláštním rysem skutečnost, že se e, vlastně Mezinárodní měnový e, fond účastní e, konkrétně v orgánu komunitárního charakteru. Krize v eurozóně byla výsledkem nejrůznějších tlaků. a evropské instituce vyzvaly Mezinárodní měnový fond, aby se pokusil s krizí něco učinit a pak následně vyjádřili určitou nedůvěru na úrovni komise a došlo také ke změně u Světové banky. Oni se nezabývali pouze o e, plnění určitých cílů, nemonitorují pouze, ale sledují také finanční a rozpočtovou politiku členských států e, nehledí pouze na e, úroveň cen, jak by měli podle svých zakladajících smluv, ale mají širší rejstřík činnosti. Eh, jsou to prostě širší plány, plány rozpočtové konsolidace a tak dále. A když si eh, a když se zeptáte, eh, co se vlastně stalo, E, tak je třeba si uvědomit, že my jsme neměli nějaké dobré řešení. To řešení nám bylo vnuceno, ale bylo to to nejlepší řešení, které tehdy bylo k dispozici. To byl ten převládající pocit e, v Evropě tehdy a my jsme v Evropě neměli jiného partnera e, byly tady země eurozóny. My jsme samozřejmě měli ty půjčky, jsou to stovky miliard eur, je to obrovská suma pokud bychom neměli eh, tyto eh, dluhy, tak samozřejmě pokud by nám nebyly poskytnuty ty prostředky, tak by došlo k ekonomickému a sociálnímu kolapsu. A eh, ty podmínky byly neuvěřitelně tvrdé. Byl to vlastně důkaz určitého ideologického přístupu. A E, to je také e, vlastně ten převládající e, charakter Evropské unie. Všechny země s tím souhlasily. My se tady nezabýváme nějakými interakcemi mezi státy, my se tady zabýváme národními strategiemi. A ty národní strategie se nemění ve chvíli, kdy dojde ke změně vlády takže se musíme zabývat některými velice závažnými otázkami a také tak činíme. Ale došlo ke změně plánu a přes e, nejrůznějších pochybení, které jsme učinili při implementaci a načasování, tak došlo ke změnám. A je velice obtížné, e, když dochází vlastně k takovému smršťování ekonomiky na e, rychlosti 25 takže přes naše potíže, přes ty chyby, které se učinily v fázi plánování, se nám podařilo určitý plán e, vytvořit, ale ono to nestálo evropské daňové poplatníky ani euro. Proč? Protože eh, ty, spla, eh, ty dluhy jsou splace, eh, splacovány, ty záruky jsou tam a pouze jedna příležitost tady existuje, či jeden případ, kdyby evropský občan musel platit to, kdyby se nám nepodařilo se toho programu úspěšně zhostit a vypadli bychom z eurozóny. Uh, Eh, takže možná se někdo rozhodl, že je třeba respektovat ta, eh, ty oběti, které evropští, pardon, eh, řečtí občané učinili. Takže my máme struktury, které se těmito věcmi zabývají a mohou se také ptát a dostává se jim odpovědí, takže je možno prokázat, že se tady vlastně Eh, realizuje ten proces restrukturalizace a do jaké míry je vlastně teď to řecké zadlužení průchodné a udržitelné ve srovnání se zadlužením jiných zemí. Takže to je moje odpověď. Určitě by to bylo eh, ještě lepší eh, s, v nějakém tom ekonomickém prostředí, ale já se k vám obracím jako bývalý ministr hospodářství. Děkuji. Pane předsedo, já vám velice děkuji. Všichni vidíme, jakým způsobem se Řecko snaží za podpory Evropy vymanit z krize a já doufám, že do roku 2015 se podaří i ukázat, že ty výsledky toho úsilí budou skutečně zřetelné i pro řecký lid. A eh, je důležité, aby eh, to bylo zřetelné i pro nás. Já děkuji za to expoze a ještě k Ukrajině chci říci, že je důležité, že tedy tam padlo rozhodnutí, že tedy ta opatření eh, mají být zrušena, to ještě otevřené, nesmí se jít chybným směrem a eh, nechceme, aby Ukrajina eh, Ukrajina padla do ruské léčky. Ty úvěry, které dostanou, jsou vždycky jenom na 2-3 měsíce, ne na delší dobu, takže oni mají vždycky na 2-3 měsíce takový nástroj k vydírání, velice šikovně je to nastaveno a takto Takovýmto způsobem vlastně Ukrajina podléhá dominanci ruské a od vlastně z těch prvních miliardy eh, eh, dolarů si ponechali 750 eh, mil, milionů za, na úhradu zase jiných dluhů. A to už, myslím, je velice dramatický vývoj a e, na první pohled to vypadá, že se Ukrajina takovýmto způsobem z krize vymaní a ve skutečnosti ale do ní stále hlouběji zapadá. To je potřeba říci naprosto jasně, to bychom si měli uvědomit. Já velice srdečně děkuji a doufám, že se uvidíme ještě během tohoto roku.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 Mm, zdá se mi, že by to bylo účinnější, že ti, eh, o kterým to půjde, tak ty tam, ti tam půjdou. A... Dobře, tak já. Eh, takže můžete mm, to zrušit pro dnešek odpoledne a zítra ráno. Myslím, že je to v pořádku. Děkuji vám za pochopení. A teď můžeme začít s eh, dalším bodem, pan David O'Sullivan. Bych rád uvedl že toto zasedání je neveřejné in kamera. Švýcarský sír má díry, a nikoli náš výbor.